Buenas tardes a todos. Dobré odpoledne všem. Vážení kolegové, dámy a pánové, prosím, posaďte se, abychom mohli začít. Ze všeho nejdříve vás tu vítám. Vítám vás na tomto společném slyšení výboru LIBE a výboru AVKO. Máme tu také poslance za výbor pro právní záležitosti Jury v roli přidruženého výboru. Pak tu máme poslance z výboru Kult a Pety, což jsou výbory, které byly přizvány k tomuto slyšení. A s největším potěšením zde vítáme paní dezignovanou místopředsedkyni komise Věru Jourovou. Vítejte, děkujeme, že jste zde. Jméno vašeho portfolia zní hodnoty a transparentnost. Podle článku 7 našeho jednacího řádu, který obsahuje pokyny ke schvalování komisařů, parlament musí nejprve vyhodnotit paní dezignovanou místopředsedkyni, během tohoto slyšení, konkrétně co do e, obecných kompetencí, vhodnosti k portfoliu a komunikačních schopností a zejména znalosti jejího portfolia. Chtěl bych tedy připomenout, že výbor pro právní záležitosti Jury poté, co přeskoumal prohlášení paní místopředsedkyně o střetu zájmu, nevznesl žádnou námitku proti tomu, aby se konalo toto slyšení, což, jak víme, je zásadní. Debata, která nyní proběhne, je jako obvykle strukturována následovně. Paní dezignovaná místopředsedkyně nejprve pronese svůj úvodní projev, maximálně 15 minut. Poté bude položeno maximálně 25 otázek poslanců. A to nejprve v úvodním kole, kdy dostanou slovo zástupci všech politických frakcí a poté přijdou na řadu ostatní poslanci, kteří jsou uvedeni na řečnickém seznamu. Každý položí svou otázku a otázka bude mít vždy stejnou strukturu. Nejprve jedna minuta na položení úvodní otázky, potom dvě minuty na první odpověď, potom jedna minuta na doplňující otázku nebo nějakou poznámku a potom poslední minuta, která zakončí každý blok. Těch bloků bude celkem 25. A jak jsem už říkal, začnou tedy zástupci politických frakcí. A to buď koordinátoři, nebo zkrátka poslanci, kteří mají mandát k tomu, aby zastupovali svou frakci. Tlumočení bude poskytováno do 23 úředních jazyků. A prosím, uvědomte si, že tohle je slyšení, kterému spolu předsedají dva výbory, Libe a Avko, což znamená, že předsedat budu společně já s panem Tajanem a oba hodláme velice přísně dohlížet na časové limity. protože máme vyhrazený tento sál na určité časové období a tlumočníky takže abychom se vzájemně mohli respektovat, tak prosím, snažte se omezit své otázky a odpovědi podle těch časových limitů, které jsem už uvedl, abych vás nemusel přerušovat ani já, ani pan předseda Tajany. A děkuji vám za pochopení. A ještě pokud jde o zapojení výboru LIBE do tohoto slyšení, tak paní místopředsedkyně Jourová je nám všem velice dobře známá, je tu s námi už pět let a už má zkušenosti s působením v kolegiu komisařů, kde měla na starosti portfolio spravedlnosti a ochrany spotřebitele. Nyní se tedy uchází o portfolio hodnot a transparentnosti, kdy se budeme koordinovat s ostatními komisaři, konkrétně s Didierem Reindersem za spravedlnost a Helenou Dali, eh, která má na starosti rovnost. Portfolio paní Jourové pokrývá nesmírně důležitá témata pro výbor Libe. A to konkrétně koordinace práce komise ohledně dodržování eh, ničeho menšího než principu právního státu, včetně nového mechanismu pro demokracii a právní stát. Pak to máme také přístup Evropské unie k Evropské umluvě lidských práv a vymáhání listiny základních práv, což je závazná legislativa, která vstoupila v platnost spolu s Lisabonskou smlouvou před deseti lety. Pak tu máme boj proti dezinformacím a fake news. a také uchování svobody projevu, svobody tisku a plurality médií. I to jsou zásadní složky fungujícího právního státu, demokracie a agendy lidských práv, která je eh, pro nás všechny nesmírně důležitá, zejména pro práci výboru Libe, ale nejen jej. Budeme tedy pozorně poslouchat úvodní projev paní designované místopředsedkyně který se bude týkat těchto klíčových oblastí pro výbor Libe. A nyní předávám slovo eh, panu předsedovi eh, výboru AFKO, který předsedá tomuto slyšení spolu se mnou. Pan Tajany, prosím, pár slov úvodem. Děkuji vám mnohokrát, pane Lopesi Aguilare. Chtěl bych pozdravit také paní místopředsedkyni Jourovou. Připomínám, že vaše kurikulum víte a vaše odpovědi na písemné otázky byly rozeslány všem europoslancům a byly zveřejněny na webových stránkách parlamentu. Připomínám, že trvání tohoto slyšení bude tři hodiny. A chtěl bych poznamenat s povděkem, že vaše portfolio zahrnuje také mediaci při jednáních parlamentu s radou. Zahrnuje také otázku špicen kandidátů a nadnárodních volebních kandidátek. Pokud tedy samozřejmě budete potvrzena ve funkci jakožto místo předsedkyně komise. Vy jste kandidátka na místo předsedkyni komise, máte komisi zastupovat na jednáních o budoucnosti Evropy právě u těchto otázek. Budete také sledovat práci parlamentu, například co do změn volebního systému, což bude probíhat eh, v rámci dohody s radou. Budete mít za úkol posilovat nadnárodní rozměr evropských voleb a posilování legitimity a demokratické transparentnosti rozhodovacích procesů Unie. Rádi také kvitujeme, že vaše odpovědnost bude zahrnovat zlepšování Evropské občanské iniciativy, přičemž se budete zasazovat o daleko větší a posílenou participaci občanů Evropské unie v jejich rozhodovacích procesech. V písemných odpovědích jste naznačila to, že budete prosazovat důležitá témata pro parlament a komisi, jako například otázku transparentnostního rejstříku anebo posilování transparentnosti demokratických procesů. Budou to v příštích pěti letech velice významné úkoly. Jak již říkal spolupředseda López Aguilar, dovolte mi zdůraznit, že jedno z hlavních témat, kterými se budeme muset zabývat, je téma svobody médií. 17.10. to bude výročí eh, vraždy Karony Dafne Galicie na Maltě, jejího zavraždění. a společně s ní si připomínáme také všechny ostatní novináře, kteří se stali obětí vlastního boje za pravdu. Vražda Karony eh, Galicie, pana Kužňáka na Slovensku a dalších nám připomíná náš důležitý úkol – jsme to my, kdo žádá, aby Rusko zajistilo eh, svobodu a bezpečnost novinářů. Jsme to my, kdo žádá to samé po Turecku. Jsme to my, kdo to žádá po celém světě. Pokud my eh, nejsme schopni zajistit svobodu vlastních novinářů, tak těžko můžeme žádat to samé od ostatních. Slovo dávám paní Jourové na 15 minut. Honorable chairs. Stění spolupředsedové, vážení poslanci a poslankyně, vážím si možnosti stanout znovu před vámi u příležitosti tohoto slyšení a požádat vás o důvěru. V uplynulých eh, pěti letech jsem byla častou návštěvnicí vaší sněmovny a těší mě, že před sebou vidím tolik známých tváří. Těším se rovněž na možnost spolupracovat s vámi se všemi i v příštích letech. Mou v příští komisi, pokud získám váš souhlas, bude zabývat se kriticky důležitými a citlivými oblastmi. Mé portfolio se týká toho, co bych nazvala duší Evropy. Týká se uh, lidí. Jak uvedla nominovaná předsedkyně Evropské komise, toto portfolio je reakcí na výzvy, kterým Evropa čelí, ať už jsou vnější či vnitřní. Mým cílem bude učinit Evropu demokratičtější a transparentnější, odolnější vůči hrozbám, novým hrozbám, včetně hrozeb digitálních, a schopnější bránit hodnoty, jež jsou nám drahé, včetně právního státu a svobody médií. Jak napsal Timothy Snyder, ústava stojí za záchranu. Právní stát stojí za záchranu. Demokracie stojí za záchranu. Ale tyto věci mohou a budou ztraceny, bude-li většina jen čekat, že to za ní udělá někdo jiný. Konec citátu. Toto portfolio je dokladem toho, že nová komise čekat nebude. A já vím, že se přitom budu moci spolehnout na Evropský parlament jako na věrného spojence. Ráda bych rovněž Evropu učinila silnější a jednotnější pomocí budování mostu mezi různými částmi naší unie. Česká republika si spolu s dalšími zeměmi střední a východní Evropy bude letos připomínat 30. výročí pádu totalitního režimu. Dnešní Evropská unie je zbudována na troskách berlínské zdi. Vychází z duchu hnutí Solidarity v Polsku, balské cesty a sametové revoluce v, v bývalém Československu. Já si tyto dny živě vybavuji. Volali jsme po změně. Chtěli jsme vstoupit do evropského společenství. A to nikoliv eh, v honbě za hmotným majetkem, ale v touze po svobodě. Proto Evropské hodnoty jsou naším společným základem. Pojí nás od severu k jihu, od východu k západu. Překlenují rozdíly jazyka, kultury či tradice. Právě proto podpora našich hodnot, našich základních práv, našeho právního státu musí být naším klíčovým cílem. A měla by to být také hybná síla evropské jednoty, nikoliv něco, co nás rozděluje. A to je také duch, který bych chtěla prosazovat v rámci příští Evropské komise. Dovolte mi nyní načrtnout mé tři priority. Za prvé je třeba zlepšit, jak funguje evropská demokracie, včetně toho, jak volíme eh, vedout a vybíráme vedoucí představitele Evropské unie. Letos jsme byli svědky zvýšené eh, volební účasti v evropských volbách, což je příležitost, ale také odpovědnost. Nesmíme zklamat důvěru našich spoluobčanů. Jak řekla nominovaná paní předsedkyně, jedno z poučení je, že musíme zlepšit systém špicen kandidátů, včetně řešení otázky tzv. nadnárodních kandidátních listin. Ve své roli předsedkyně skupiny komisařů pro nový impuls pro evropskou demokracii budu usilovat o to, aby komise významnou měrou přispívala k práci konference o budoucnosti Evropy právě v těchto otázkách a aby fungovala jako nestranný prostředník mezi institucemi aby byla Evropská unie důvěryhodná a plně odpovědná v očích občanů, musí jít její instituce příkladem. Což obnáší zajistit, aby náš legislativní proces byl srozumitelný a oproštěný od skrytých zájmů. Proto bychom měli směřovat ke společnému rejstříku transparentnosti a nezávislému etickému orgánu, společnému pro všechny instituce Evropské unie, jak to předepisují politické směry. Byl by to mocný symbol našeho odhodlání stavět na evropské politické kultuře skrze dodržování těch nejvyšších morálních standardů. Druhý pilíř mé práce se bude opírat o hodnoty, včetně právního státu a svobody sdělovacích prostředků. Právní stát je základem evropské solidarity a vzájemné důvěry je zásadní pro dobré fungování unijního práva a jednotného trhu. A jedna věc je jistá. Nemůžeme považovat právní stát za hotovou věc. Musíme budovat příslušnou kulturu práva vycházející ze vzájemného respektu. Měli bychom upřednostňovat dialog a předcházet krizovým situacím. Ale rovněž musíme řešit problémy tam, kde nastanou tomto ohledu budu zcela zásadová a budu jednat s nesmírným odhodláním a použiju přitom všech dostupných prostředků. Jak víte, Franz Timmermans se touto oblastí usilovně zabýval a já vnímám svou roli jako pokračování eh, v jeho práci v rámci příští komise. Pokud budu potvrzena, ve své funkci spojím síly s komisařem pro spravedlnost eh, v zájmu posílení souboru nástrojů pro prosazení právního státu, eh, zejména každoročního cyklu přeskumu. To rovněž odráží volání této sněmovny po mechanismu, který by se zabýval situací ve všech členských státech. A já se spoléhám na Evropský parlament, že se připojí k tomuto úsilí o zajištění toho, aby právní eh, stát byl udržen s odhodláním a poctivostí. Ctění poslanci a poslankyně. Digitalizace sebou přinesla mnoho pozitivních věcí a může posílit demokracii, ale také ji může vystavit novým hrozbám. A také se zesílily některé stávající hrozby, včetně externích intervencí a šíření dezinformací. A to není nějaká zanedbatelná záležitost. Je to reálná hrozba. Nedávná oxfordská studie o globálním dezinformačním řádu nalezla doklady o organizovaných kampaních na sociálních médiích v 70 zemích oproti 48 zemím v roce 2018. Po celém světě vládní i nevládní aktéři stále častěji používají sociální sítě k tomu, aby podkopávali důvěru v demokracii. Stále častěji používají politické boty k tomu, aby šířili nenávistné projevy a nelegálně schromažďovali údaje a nasazovali armády tzv. trolů. A to vše přispívá ke zvýšené polarizaci našich společností. A mohlo by to pak vést dokonce až k fyzickému násilí a útokům na politiky, novináře a členy menšin v Evropě. Nesmíme a nemůžeme být naivní. Nepřátelé demokracie – již učinili z digitální sféry skutečnou zbraň. A my musíme posílit naši schopnost tomu čelit a reagovat na to. Václav Havel již dobře zachytil eh, výzvy, jim čelí demokracie, když ještě v předinternetové éře napsal. Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše. A já bych tomu ještě dodala, dnes to umožňuje také těm, kdo chtějí demokracii zneužít. Skutečně obrana demokracie a svobod není nic snadného a naše práce není zdaleka u konce. Já jsem odhodlána konsolidovat naše eh, reakci na tuto hrozbu a zároveň s tím zajistit respektování svobody slova. Nezačínáme od nuly. Vzdávám hold kolegům ve stávající komisi, kteří na tom pracovali se mnou, eh, zejména paní vysoká představitelka Mogherini, místo předseda Ansip a komisařka Gabriel. Učinili jsme mnoho relevantních kroků, ale i nadále zůstávají pouze prvními kroky. Budu-li potvrzena ve své funkci, vypracuji Evropský akční plán pro demokracii, což je úkol, který mi svěřila předsedkyně von der Leyenová, jakožto nový prostředek, jenž má pomoci řešit tento problém účinným způsobem, tak aby byla naše demokracie odolnější. To si bude žádat nastavení inteligentního regulačního rámce a ucelených vzájemně propojených struktur. Budu pracovat na řešeních, která zprůhlední placenou politickou eh, propagaci a vnesou jasnost do financování evropských politických stran. Rovněž pečlivě posoudím, zda platformy splnily své povinnosti, které na sebe vzaly v podobě kodexu jednání proti dezinformacím. Potřebujeme však víc, pokud chceme skutečně vážně řešit dezinformace a manipulace jsou zapotřebí výzkumné kapacity, které budou schopny detekovat hrozby již v rané fázi, když se objeví i na úrovni členských států. Musíme zmocnit společnost k tomu, aby lépe rozuměla rozsahu nebezpečí a pomoci mladým lidem chránit se tím, že budou lépe informováni a vzděláni, zejména v digitální oblasti. Tudíž, abychom účinně čelili dezinformacím a posilovali odolnost, musíme mít celostní přístup, který bude zahrnovat vlády, strany, platformy, žurnalisty, výzkumníky a pedagogy i občanskou společnost. A při rozvoji této významné politiky budu se snažit udržovat dialog s vámi a samozřejmě ocením vaše vstupy. Další klíčovou oblastí mé činnosti bude svoboda a pluralita médií. Tady si myslím, že opravdu musíme učinit více. Měli bychom i nadále pokračovat ve financování nezávislých projektů monitorujících nezávislost a pluralitu médií, mapovat porušování této svobody a podporovat novináře, jejichž bezpečnost je ohrožena. Využiji všech politických a právních nástrojů, které mám k dispozici, k tomu, abych navázala na myšlenky, jako je zpráva skupiny na vysoké úrovni pro svobodu a pluralitu médií. Třetím pilířem mých eh, úkolů jsou základní práva. Základní práva jsou klíčem toho, co tvoří Evropu, v níž tak rádi žijeme. Začlenění pro všechny, rovnost pro všechny, bezpečnost pro všechny, digitální transformace, která je zaměřená na člověka. Jsem si vědoma potřeby hájit lidi a jejich základní práva každou chvíli, každou hodinu, každý den, kdy jsou ohrožena. Nikdy nebude nikdo ponechán stranou ani pozadu. Budu pokračovat v práci započaté stávající komisí se týče prosazování listiny základních práv, která si brzy připomene své desáté výročí. Využiji tohoto okamžiku k přeskumu naší strategie a má pozice místo předsedkyně budu-li vámi potvrzena sebou nese horizontální zodpovědnost a já chci prosazovat základní, lidská, základní práva ve všem, co děláme. Chci, aby eh, byla vtělena do všech eh, právních iniciativ komise, ať už je to v oblasti umělé inteligence, digitální transformace či politik rovnosti. Chci zdůraznit jednu důležitou věc. Základní práva nejsou překážkou inovací. Naopak, pomáhají nám zajistit, aby naše řešení dávala člověka do popředí a aby tudíž byla udržitelnější. Vidím eh, v tomto například důležitý aspekt toho, co budeme dělat na poli umělé inteligence. Jsem přesvědčena, že tento přístup nám zajistí silnou pozici těch, kdo nastavují globální normy, tak jak se to stalo v případě nařízení na ochranu osobních údajů. Konečně chci také zajistit, aby Evropská unie přistoupila k Evropské úmluvě o lidských právech. Bude tím vyslán silný signál našeho závazku respektování základních práv. Cení poslanci a poslankyně, jsem eh, přesvědčena, že Evropa může být silná a prosazovat své cíle a hodnoty na mezinárodní scéně jedině tehdy budeme-li jednotní. Potřebujeme lepší a sebejistější Evropu, která bude schopna zastat se našich občanů a hájit je před globálními hrozbami. Abychom toho dosáhli, musíme spolu lépe spolupracovat. Všechny tyto oblasti budou záviset na zvláštním vztahu mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem. Výsledků dosáhneme jedině silnou meziinstituční spoluprací. A já budu vždy připravena k dialogu s Evropským parlamentem, s vašimi výbory, zejména ve všech stádiích našeho legislativního procesu a při politickém dialogu v, dohu, v duchu lojality, důvěry a trans, plné transparentnosti. A tímto vám děkuji za pozornost. To respect the timing is also a good signal for us. A respektování času je pro nás všechny jistě dobrý signál. Děkujeme vám, paní místopředsedkyně. A teď zahájíme první kolo otázek, což jsou tedy jednotliví koordinátoři politických frakcí z výboru AFKO a LIBE a po těch prvních sedmi otázkách a odpovědích bude pokračovat druhé kolo, což budou poslanci členové výboru AFKO, Jury a Libe. Jako první dostává slovo Roberta Mecola, koordinátorka EPP ve výboru Libe. Prosím. Děkuji, vážená paní kandidátko na místo předsedkyní komise, za obsáhlý projev a za veškerou odvedenou práci za posledních pět let. Bylo vám svěřeno portfolio, který je základním pilířem evropského projektu a nám je jasné, že pokud necháme právní stát dostat se pod útok kdekoliv, tak se zhroutí všude potřebujeme žádný řádný systém kontrol a revizních mechanismů, abychom mohli kontrolovat postupy v jednotlivých členských státech. Chci se vás zeptat, zda se zavážete k tomu vytvořit takovýto mechanismus. S tím samozřejmě souvisí svoboda médií, jak zmínil předseda Tajány. V posledních letech jsme eh, viděli vraždy Dafne Karone Galicie a Jana eh, Kuciáka. Co konkrétně můžete udělat, abyste zajistila, že novináři budou chráněni nejen před vraždami v tom nejhorším případě, ale také před konstantním obtěžováním a zastrašováním a e, soudními procesy? Je čas, aby Evropská unie v tomto ohledu přijala určitý zákon. Much, for your... Děkuji, paní Mecolo. Budu se snažit o maximální konkrétnost ale na úvod mi dovolte osobní poznámku. Zmínila jste vraždu Dafne Karone Galicie a Jana Kuciaka. Já jsem se setkala s rodinou eh, Dafne Karone Galicie na Maltě s její matkou, otcem a jejím synem. A její matce jsem slíbila, že budu velice zblízka dohlížet na to, jak bude probíhat vyšetřování její vraždy, protože rodina její matky čeká na spravedlnost a jejímu synu jsem slíbila, že udělám vše, co bude v mých silách, abych novináře v, v Evropě lépe chránila, protože i on je novinář. To jsou sliby, které pro mne představují velice silné závazky a pakliže budu potvrzená v této funkci, ráda udělám ještě více, abych tyto sliby dodržela, abych mohla lépe zaručit, že již nebude docházet v Evropě k vraždám novinářů. Co se týká právního státu a svobody médií, to jsou spojité nádoby. Právní stát je princip, bez kterého by Evropa nefungovala. Všichni víme, že Evropská unie, pokud to tak mohu vyjádřit, je neustále utvářený kompromis kontinentálního rozsahu, založený na stovkách různých dohod. V kompromisech jsme dobří, ale musíme být stejně dobří v tom udržet si nějakou úroveň v oblasti, kde kompromisy připouštět nechceme, protože by to bylo nebezpečné. A to je právě právní stát, svoboda pro všechny a rovnost před zákonem. A takto důležitý je pro mne princip právního státu. Ten musíme lépe chránit. To, v čem jsme se poučili v minulém mandátu, nám ukázalo, že jsme tak trochu usnuli na Vavřínech. Žádá si to konstantní dozor, konstantní dialog s členskými státy, protože pokud právní stát selže v jednom nebo ve dvou státech EU, tak celá oblast justice, celá oblast právního státu spadne. A co se týká eh, té legislativy na ochranu žurnalistů a různé to žalování novinářů pro nadsti utrhání, já budu mapovat eh, veškerou, mož, veškerou situaci související se zneužíváním trestních oznámení na novináře kvůli pomluvám. To bude mít aspekty mezinárodního práva i občanského práva a budeme řešit možnosti nějaké právní pomoci nebo financování nebo finanční pomoci pro novináře, kteří tímto fenoménem jsou dotčeni. Děkuji vám. Ký chcete zareagovat? Máte minutu a pak má paní komisařka minutu. Jedna věc, kterou Dafne Karona Galicia vyšetřovala, než ji zavraždili, byly takzvané systémy eh, cash for passports, tedy kupování si občanství. Velice dobře známe ty bezpečnostní mezery, korupci, praní špinavých peněz, manipulace s volbami, eh, k čemuž toto vede. Monetizace práv evropských občanů, to není to, aby se tak řeklo, co je podstatou Evropy. My nesmíme otevírat dveře těm, kteří zkrátka a dobře dokážou zaplatit cenu, kterou stanoví nějaký premiér, zatímco lidé, kteří ty peníze nemají, zůstanou před dveřmi. Souhlasíte se mnou, že je na čase s těmito postupy skoncovat? Souhlasím, že je na čase tyto postupy zakázat. Ale bohužel to Evropská unie udělat nemůže, protože nemá právní kompetenci takový krok podniknout. To, co udělat můžeme, a už jsme to udělali v rámci mé kompetence, eh, předložili jsme návrh, jak ten systém, pakliže si jej státy budou chtít zachovat, ztransparentnit a jak dát státům více kontroly nad celým procesem. Jinými slovy, hovořili jsme o třech věcech. Jednak tam musí být jasně dokázan, dokázané napojení někoho na stát. Nesmí jít pouze o to, že někdo, kdo má dost peněz, tak si koupí občanství v nějaké zemi. Protože konec konců si tím kupuje občanství v celé Evropě. Země prodávají něco, co jim nepatří. Za druhé, musíme zajistit daleko lepší kontrolu takzvaného due diligence. Je potřeba chápat, kdo jsou ti lidé, kdo si chtějí koupit občanství a jaká je jejich motivace, jaké jsou jejich záměry. Musíme ověřit, že to nejsou špinavé peníze, proto všechno máme mechanismy. A za třetí, zřídili jsme pracovní skupinu, která eh, umožní členským státům daleko lépe kontrolovat, co se v rámci tohoto hodnocení všechno odehrává. Děkuji. Děkuji. Další řečník je paní Gabriele Bischoff eh, z výboru AFKO za SAD. Děkuji vám, paní Jourová. Ve vašem pověřovacím dopisu stojí, že budete mít velice konkrétní úkol, tedy máte fungovat jako zprostředkovatelka mezi parlamentem a radou. Zejména co se týká systému špicen kandidátů a eh, nadnárodních kandidátek. Všichni v této místnosti víme, jaký to bude obrovský úkol eh, toto zvládnout. Já jsem doufala, že ve vašich písemných odpovědích budete poněkud konkrétnější. Jak k tomuto úkolu chcete přistoupit? Eh, stojí tam ovšem pouze, že chcete využít své zkušenosti. A proto bych od vás ráda slyšela o něco málo konkrétněji, jak si představujete tu svou roli jakožto zprostředkovatelky? Máte už nějaké nápady, jak v té věci postupovat? A konec konců je to funkce, kterou chcete odvádět i v rámci konferencí o budoucnosti Evropy. Opět i zde bych ráda slyšela něco konkrétnějšího, abychom si mohli udělat představu o tom, jak tu svou roli profesionální zprostředkovatelky chcete hrát. Děkuji. Děkuji vám, paní Bischoff. Ano, to je složitý úkol, který jsem dostala od eh, paní von der Leyen e, něco ve smyslu, tak to zkuste znovu a lépěji, jak se říká, protože k určitým chybám v minulosti zle došlo. Ehm, první myšlenka ehm, nadnárodních kandidátek a špicen kandidátů je někdy z roku 1999, ale to by bylo na dlouhé povídání, tak se zaměřím na budoucnost a na to, co bych chtěla dělat v této roli. V rámci konference o budoucnosti Evropy vytvoříme pracovní skupinu, v rámci které se podíváme na iniciativy a porovnání jednotlivých možností pro systém špicen kandidátů a nadnárodních kandidátek. Já se budu snažit najít takový mechanismus, který nejenže, jak to říct, splní potřebná kritéria hlasovací aritmetiky, tedy aby žádná země tak nějak nebyla znevýhodněna, nebo se dostala do situace, kdyby byla narušena rovnováha ve volebním systému. A zaměřím se také na proveditelnost, na použitelnost nadnárodních kandidátních listin. Tady se musíme podívat jak na pozitiva, tak na negativa. A zcela konkrétně jedno pozitivum je to, že snad nadnárodní listiny by mohly do věci přivést větší míru evropského pohledu vlastně i na tu kampaň, aby se kampaň nesoustředila pouze na národní témata, jde o Evropu. Takže e, to je možná cesta vpřed. A jedno negativum je například to, že po volbách zvolení kandidáti by měli být v intenzivním kontaktu s volebním okrskem, což bude ale celá Evropa, nebo její velká část, což je velice důležitá věc. K systému špicen kandidátů tady vlastně platí to samé. Musíme se podívat na celý systém tak, jak funguje teď a musíme se snažit najít možnosti, jak celou situaci zlepšit v tom smyslu, že zvýšíme demokratickou legitimitu jak Evropského parlamentu, tak komise, protože ten špicen kandidát by měl být kandidátem na předsedu komise. Budu se snažit ze všech sil. V první řadě to tedy budou debaty na expertní úrovni, posléze na politické úrovni. A já počítám s realistickým časováním, že někdy v polovině v létě roku 2020 bychom mohli mít pro vás první návrhy. Já se omlouvám, kolegové, ale je potřeba respektovat čas. Ano? Protože i po našem slyšení tady budou jiná slyšení. Takže prosím pěkně, všichni kolegové, paní místo předsedkyně, respektujte čas. Paní Bišov, mám dvě velice stručné následné otázky. Za prvé, máte nějaký oblíbený model? Hovořila jste o různých modele, modelech eh, systému špicen kandidátů. Zlepšíte také meziinstitucionální dohodu v těchto dvou věcech? Slibuji, že dodržím čas, mé odpovědi budou kratší a kratší, pane Tajány. Tyto otázky byly naprosto jasné. Můj oblíbený model vlastně zatím žádný není. Chci si vyslechnout experty a porovnat výhody a nevýhody jednotlivých možností. Mí kolegové vědí, že jsem hodně orientovaná na výsledky, chci, aby ty výsledky byly co nejlepší. Toto je totiž velice důležitý krok pro Evropu. Takže ať už zvolíme cokoliv, chci, aby to co nejlépe odpovídalo potřebám evropským občanů, e- evropských občanů. Takže k tomu vám víc konkrétního říci nemohu. Co se týká meziinstitucionální dohody, já si myslím, že toto téma by do té dohody úplně nezapadalo, ale podíváme se na příslušné eventuality a proberu to s kolegou Ševčovičem, který je již potvrzeným místopředsedou Komise pro meziinstitucionální vztahy. Now, eh, Mrs. Eh, Děkuji a nyní má slovo paní Anna Julia Donát za Libe Renew Europe. Prosím, máte slovo. Paní komisařko, momentálně vlády Maďarska a Polska e, jsou předmětem řízení podle článku 7 s velice chabým výsledkem. E, korupce a podchopávání evropských hodnot pokračuje. Paní komisařko, jaké kroky podniknete, aby polská a maďarská vláda dodržovaly stejná pravidla jako všichni ostatní a aby práva maďarských a polských občanů byla ochráněna? Plánujete nějak navázat na rozhodnutí podle článku 7, které před rokem přijal parlament? Budete souhlasit s tím, aby, s tím, že současný přístup komise je neefektivní? Souhlasíte s tím, že se tím dává zelená rádoby autokratům uvnitř Evropské unie a v kandidátských zemích? Souhlasíte s tím, že komise slouží občanům Evropy a nikoli vládám? Děkuji. Děkuji moc krát paní Donát za tuto velice jasnou otázku. Tak nejprve eh, k právnímu státu obecně. Komise je strážkyní smlouvy a musí hlídat situaci ve všech členských státech a tam, kde eh, identifikujeme systematické porušování předpisů, tak tam eh, podnikneme kroky. To byl případ Polska. Kromě toho také debatujeme o článku 7 v Radě v souvislosti s vaší zemí, s Maďarskem a nesouhlasím s tím, že je to k ničemu. Postup podle článku 7 je něco, co jsem si nikdy nepředstavovala, že by někdy muselo být aktivováno. Nicméně teď tomu tak je. A ta debata, která probíhá v radě, je nesmírně důležitá. Země musí mít co mluvit do toho, jak sami vnímají princip právního státu, jak má být konkrétně naplňován ve členských státech. Tohle tedy probíhá. Ale není to jediný proces, který běží. Komise využívá všechny nástroje, které má v rukou, včetně řízení pro porušení předpisů. Takových řízení momentálně probíhá několik proti Maďarsku, mimo jiné. A pokud se v případě Maďarska nedobereme žádného závěru, tak to možná skončí u soudního dvoru. A to je ten klíčový moment. A to tež platí i pro Polsko a samozřejmě i pro všechny další státy. Evropský soudní dvůr je nejvyšší autorita, která vykládá evropské právo. A když padne nějaké rozhodnutí, nějaký rozsudek Evropského soudního dvora, tak my potom máme mnohem větší páku na to, abychom přesvědčili členské státy, že musí dodržovat zákony. A oni je potom dodržují. Respektují rozhodnutí Evropského soudního dvora. Zatím. A já opravdu doufám, že tohle bude fungovat, že tohle je stabilní pilíř. A budeme pokračovat v diskuzích podle článku 7. A samozřejmě budeme také pokračovat v řízení pro porušení předpisů. Navrhli jsme princip právního státu jakožto podmínku pro proplácení rozpočtu. To je nový prvek, který chceme používat férově a transparentně. Ale myslím si, že s rozpočtem by se mělo něco dělat, protože evropští daňoví poplatníci zkrátka očekávají od nás, že budeme chránit jejich peníze lépe. Takže to je celá řada věcí, které můžeme dělat a které děláme. A domnívám se, že se nám podaří dosáhnout pokroku. Zase bych chtěla odkázat na Evropský soudní dvůr, to je velice silný moment. Jsem si tedy jistá, že jsme férovým způsobem používali všechny nástroje, které máme k dispozici a že takto lze dosáhnout pokroku. Paní místo předsedkyně, dodržujte prosím čas. Chcete položit doplňující otázku? Ano. V písemných odpovědích píšete, a já s tím naprosto souhlasím, že právní stát je neoddělitelný od demokracie a základních práv. Nicméně eh, pan Reinders během svého slyšení potvrdil, že eh, každoroční cyklus revizí se bude soustředit spíše na nezávislost soudnictví a boj proti korupci a do jisté míry na demokracii a média. A já mám k tomu dvě krátké otázky. Můžete zaručit, že ty výroční zprávy budou pokrývat úplnou, úplný rozsah článku 2? Například práva nezávislých nevládních organizací a akademické sféry budou zahrnuta, ano nebo ne? A za druhé, můžete potvrdit, že výroční zpráva bude obsahovat konkrétní doporučení pro jednotlivé země, tak jak to navrhuje parlament? Děkuji. Tak tohle by si žádalo delší odpověď, ale já to vezmu krátce. K tomu novému mechanismu, který jsme navrhli. Ten je založen na tom, co navrhl parlament v roce 2016. Z toho jsme převzali velice důležité části. A bude to pokrývat ústavní rovnováhu, tedy rovnováhu jednotlivých složek moci, což je takový zastřešující princip právního státu. Za druhé, nezávislost soudnictví. Za třetí, korupce a za čtvrté svobodu médií a pluralismus. Takže to budou čtyři hlavní oblasti. Potom bude další odvětví naší činnosti a tady očekáváme, že parlament s námi bude úzce spolupracovat a to bude aktualizace strategie pro základní práva. To bude tedy proces, který bude probíhat paralelně. A potom budeme mít akční plán pro demokracii a tam budeme zabíhat mnohem více do detailů, co se týče pluralismu médií a dezinformací a ochrany uh, řádného průběhu voleb. Takže tady vidím takové tři hlavní proudy činnosti, u kterých počítáme s velice aktivní a intenzivní spoluprací a zapojením Evropského parlamentu. Děkuji. A nyní za zelené zlibe, tedy Reintke. Děkuji vám a děkuji i vám, paní komisařko, že jste sem přišla. A jak už tu bylo zdůrazněno, tak boj za právní stát je v plném proudu v Evropě ne, necíčte se nějak pod tlakem, ale půl miliardy evropských občanů očekává od vás, že budete bránit článek 2. Uvidíme, jak vám to půjde v příštích pěti letech. Nejenom soudnictví je terčem útoku, ale také občanská společnost a základní práva v Evropské unii. A já si myslím, že eh, při tom procesu můžeme upadnout do pasti. Na jedné straně máme procedury, revize právního státu, možná tak získáme mnoho zajímavých informací, ale bez nějakých matatelných důsledků pro členské státy. A na druhé druhé straně máme článek 7, ale to je proces, který se dá snadno zablokovat v radě, pokud nesouhlasí jeden jediný členský stát. Takže já bych se vás chtěla zeptat, jak se postaráte o to, aby na sebe tyto dva procesy navazovaly a, a, a aby existoval nástroj finančních sankcí v rozpočtu v případě porušování principů právního státu a jak se postaráte o to, aby to mělo na členské státy hmatatelný dopad. Děkuji. Děkuji vám, paní Reintke. Já nechci mluvit o finančních sankcích. Protože to, co jsme navrhli, jakožto kondicionalitu, která svazuje principy právního státu s novým evropským rozpočtem, to byl spíš systém monitorování. Přičemž si chceme být v každém okamžiku naprosto jistí, budou podniknuty případné kroky proti zneužívání evropských peněz na úrovni členského státu. Zkoumáme nezávislost soudnictví, zkoumáme systém veřejných zakázek a zkoumáme některé další nezbytné aspekty systému a nebudeme nikoho sankcionovat. Budeme používat mechanismus, který je v balíčku finančního nařízení a který bude aktivován v případě velice komplikovaných situací, kdy skutečně zjistíme, že peníze nejsou pod žádnou kontrolou, respektive jejich zneužívání není nijak kontrolováno. A tento mechanismus spustíme způsobem, který nepotrestá starosty, nevládní organizace, zkrátka koncové příjemce, protože tohle není účel. Chceme, aby, aby vlády neměly tak snadný život v takovém případě. A já jsem ráda, že finské předsednictvo oznámilo, že eh, cítí čím dál silší, silnější podporu pro takovouto kondicionalitu při vyjednáváních o novém rozpočtu, protože já se domnívám, že tohle by mohl být užitečný nástroj. Chcete zareagovat? Ano, já musím zareagovat. Kolega se zmínil o probíhajícím řízení proti Maďarsku a Polsku podle článku 7. A vy víte, že momentálně jsou určité politické pokusy vyšachovat parlament z tohoto procesu. A já se ptám, budete naší spojenkyní, chcete, aby parlament měl silnou roli v tomto řízení, protože my jsme přímo volení zástupci občanů. A druhá otázka, jestli můžu, vy jste řekla, když se vás ptali, jak vidíte svou roli v příštích pěti letech, že nebudete druhým Francem Timmermansem a že si najdete svůj vlastní styl. A já si myslím, že všechny v našem výboru velice zajímá, co to bude za styl a jak se bude lišit od France Timmermanse. Protože já musím říct, že jsem měla velkou radost z toho, jak Franz Timmermans proaktivně bránil právní stát a zajímalo by mě, jak, si, jak se od něj budete odlišovat vy. Děkuji. Děkuji vám za tuto doplňující otázku, paní Reintke. Tak já si neumím představit, jak by mohl Evropský parlament být nezapojen do řízení podle článku 7, když to byl právě parlament, kdo, te, kdo toto řízení zahájil. Takže takhle to vidím. A pokud je to, jestli jsem druhý Timmermans, tak to je otázka na kterou už mám nacvičenou odpověď, kterou jsem použila mnohokrát, protože novináři se mě pořád ptají, budete víc jako Timmermans nebo míň jako Timmermans, no tak já nebudu Timmermans, to je zcela jasné. Když dva dělají to tež, tak to nikdy není to tež. Jednu věc chci říct zcela jasně. Já obdivuju France Timmermance za to, co vykonal, čeho dosáhl. Neměl to jednoduché. Bránit právní stát a základní práva a svobody to překvapivě není moc populární úkol. Nicméně on ho odvedl skvěle. A já v tom budu pokračovat. Já zmobilizuju všechny svoje znalosti, zkušenosti, i zkušenosti z regionu, kde máme problémy. Potom svou schopnost vést dialog, ale budu pevně trvat na principech, to je zcela jasné. Považuji to za jednu z nejdůležitějších věcí, která by měla být v Evropě pevná a jsem velice ráda, že mi bylo svěřeno společně s kolegou Reindersem na tom pracovat. Děkuji vám. A nyní za ID v Líbe pan Nikolaus Fest. Máte slovo. Eh, c'è un cambio Rinaldi per questione di aereo. Eh, grazie onorevole Presidente. Děkuji vám mnohokrát, vážený pane Tajány, a děkuji i vám, paní kandidátko na komisařku. Mezi vaše kompetence má patřit eh, hájení mediálního pluralismu. V Itálii však eh, je stále zhruba eh, 50 milionů eh, lidí, kteří se vůbec nedostanou ke zprávám a pak máme zhruba 25 milionů lidí, kteří se dostávají ke zprávám pouze eh, v prostředcích jiných než sociální média, ale přístup k médiím přece musí být pro všechny stejný, jen tak zajistíme pluralismu. Takže jaké kroky hodláte podniknout, aby tento pluralismus skutečně nastoupil? A dále, pak se chci zeptat, co budete dělat s weby a sociálními účty různých členů partají, které se účastní politického boje, aniž by k tomu měli formální povolení? Je to totiž zkreslování svobody projevu. Chci se tedy zeptat, jaká opatření hodláte podniknout, abyste proti tomuto nešvaru bojovala. Děkuji. Děkuji za váš dotaz. Myslím, že tady mám dobrou zprávu. Svobodné slovo nebude podkopáno ničím, co hodláme dělat. Když se teď podíváme na tu scénu v oblasti sdělovacích prostředků a sdílení informací, tak máme veřejná média, nezávislá média fungující na volném trhu a pak sociální média a ta mají zvláštní avšak rostoucí roli, neboť stále více podle statistik, které vidíme z členských států, si získávají pozornost. A existují některé členské státy, kde, z kterých máme informace, že více než polovina občanů používá pouze informace z internetu a sociálních médiích. Takže je to opravdu nesmírné, co se týče toho dopadu. Ale ať už uděláme cokoliv na tomto poli, budeme mít svobodu vyjadřování a svobodnou řeč jako základní princip. Leda, že by to bylo něco, co je vyloženě zapovězeno zákonem. Jako je tomu třeba v našem boji proti nenávistným projevům online. Já nebudu prosazovat žádné řešení či návrh, který by navrhoval, aby někdo byl arbitrem toho, co se má psát, co se má oznamovat v médiích. Žádné ministerstvo pravdy, žádný komisař pravdy. Ale co chceme? Ve vztahu k sociálním médiím, platformám, chceme větší transparentnost. Nebudeme lidem diktovat, co mají eh, číst nebo co mají psát, ale chceme, aby lidé, lidé znali zdroj těch informací, aby věděli, jestli je to politická kampaň, kdo zatím je, kdo to platí. Chceme dosáhnout větší transparentnosti. A zároveň chceme, aby sociální platformy byly zodpovědnější a aby bojovaly proti těm produktům umělé, umělé inteligence a botů a falešných účtů, které se stávají distributory dezinformací. Je tu i další kapitola a to je otázka bezpečnosti a k tomu se možná později vrátím. Eh, eh? Kolego, chcete zareagovat? Ano. Jinými slovy, souhlasíte s tím, že nelze se spolehnout eh, jaksi se soukromými producenty informací na sociálních sítích. Takže potřebujeme nějaký mechanismus, eh, třeba v parlamentu, který bude tuto v uvozovkách cenzuru řídit, protože většinou nevíme u těchto soukromých subjektů, které nějakým způsobem určují obsah a cenzurují, kdo vlastně z toho má prospěch. Děkuji. What we want My chceme, aby platformy se zabývali nenávistným projevem a násilím online. A když je to jednoznačný případ, kdy se volá po zabíjení, násilí a tak dále, což jsem viděla například, když jsem navštívila sídlo Facebooku v Dublinu, tak by to mělo být odstraněno. A ti, kdo jsou autory takových poselství, pak samozřejmě se mohou hájit, mohou protestovat, a už jsme měli nějaké případy. To tedy chceme. Chceme, aby dodrželi právo. Pokud je nějaký obsah zakázán offline, musí být logicky zakázán i online. Není žádná alternativa. Hleda, že bychom chtěli nasadit sto, stovky tisíc policistů, aby sledovali, co se děje online. Takže tato informace to je jiná záležitost. Je to něco ve světle zákona, práva, je to něco, co není, není nelegální. A v tomto ohledu jsme velmi citliví na to, co děláme, co chceme, aby platformy dělaly. To jsem také popisovala předtím. No, for this, for this year. V letošním roce koordinátor, te, tedy tu skupinu, tak eh, nyní pan Gert Buržua eh, za AFKO, EKR. Děkuji. Ursula von der Leyen vás pověřila ochranou právního státu, základních práv a svobod. Jsme, stojíme jednotní v rozmanitosti, ale naším společným jazykem je jazyk osvícení a ne, neliberalismus narůstá jak za hranicemi Evropské unie, tak uvnitř. Vy jste správně řekla a uvedla, že tedy vaši spoluobčané, čeští a jiní, jak usilovali o svobodu a jak použijete všechny nástroje k tomu, abyste hájila právní stát, ale jak konkrétně to chcete dělat a jaké dodatečné nástroje byste považovala za nezbytné. Děkuji vám za váš dotaz. Takže jak konkrétně hájit eh, právní stát a můžete se o neliberalismu i liberalismu, který teď narůstá. Já jsem přesvědčená, že jasným kritériem demokracie jsou svobodné volby a nezávislý soud či soudce. A proto nás znepokojuje, že vidíme, že v některých členských státech je nedostatek nezávislosti justice. Snažím se to někdy vysvětlit lidem, kteří nejsou právníci. A někdy dělám takové srovnání. Představte si, že váš klub, fotbalový třeba, váš mužstvo hraje a musí hrát do kopce a přitom tam není žádný soudce. Jak se vám to bude líbit? Taková hra. A v některých případech, když není nezávislý soud, tak vlastně tam není nezávislý soudce. A proto máme tu spolurozhodnost, eh, spoluzodpovědnost za vedení těchto procesů, článek 7, proces pro porušení. A nyní zahajujeme ucelený eh, přeskum všech členských států na základě návrhu Evropského parlamentu z roku 2016, abychom si udělali celkový obrázek, protože často jsme kritizováni za to, že e, neměříme všem stejnou měrou, že se dotýkáme, že se zaměřujeme pouze na některé země. Musíme přijímat opatření, která mají preventivní účinek. A to je právě ten každoroční přeskum právního státu, to je to, co bychom měli nastartovat. První eh, kolo bude příští rok na jaře a z toho pak uvidíme celý obrázek. Myslím, že je to nezbytný krok vpřed a nesmíme zužovat tu debatu pouze na nezávislost justice a prokuratury. Musíme pokrýt také eh, ústavní rovnováhu, svobodu sdělovacích prostředků, korupci. A myslím, že to přinese dobré výsledky v relativně krátkém čase. Ano, samozřejmě. Není to jen otázka bdělosti vůči právnímu státu eh, v členských státech, ale i na evropské úrovni. Vy jste eh, zmínila Evropský soudní dvůr, například pří, případ Arenosy, kdy, kdy byly otázky svrchovanosti a tak dále, a měla by být možnost v případě, že nejsou narušena tedy základní práva um, obžalovaných osob, aby tak se nabízí taková konkrétní otázka, jestli v případě například zatýkacího, evropského zatýkacího rozkazu, jestli by měla být nějaká protiváha, nějaké checks and balances, listina základních práv, samozřejmě to je primární právo, ale kromě toho, jestli by před všemi ostatními formami práva měl být Evropský soudní dvůr. Pat, Hraňos a da, některé další dokládají, že uči, eh, soudní dvůr, Evropský soudní dvůr má významnou roli. A eh, vy jste se dotkl právě jedné důležité věci, že musíme mít v podstatě stejné zásady, které budou chráněny stejným způsobem, jako právní stát, základní práva, protože jinak evropská soudní spolupráce nebude fungovat a evropský zatýkací rozkaz je tak úspěšný nástroj soudní spolupráce, že v podstatě bez ní bychom měli velký problém. Čili to, ty, ty mezery, které stále přetrvávají, jsou problematické. My se na, na to tím budeme zabývat s panem Reindersem. Ne, že bychom chtěli revidovat evropský zatýkací rozkaz, ale budeme sledovat, posuzovat, jak funguje. A z praktického hlediska, co se týče třeba úrovní standardů životních podmínek v, v vězeních a tak dále, já jsem nabídla členským státům informace o tom, jak využívat evropské prostředky na to, aby se zlepšily eh, standardy a podmínky, životní podmínky pro eh, vězně, ale je to něco, co bude dále pokračovat. Chci to říct jasně. Minuta na otázku, dvě minuty na odpověď, další jedna minuta na doplňkový dotaz a další minuta na doplňkovou odpověď. A nyní dostává slovo Anne-Sophie Pelletier za GUE eh, ve výboru Libe. Máte slovo, děkuji. A zdravím vás Polsku, Maďarsku, Itálii. Vlády přijeli zákony, které omezují právo demonstrovat. A viděli jsme brutalitu v zemích jako Španělsko, Rumunsko a jakožto francouzská občanka rovněž čelím této skutečnosti. Svoboda schromažďování eh, je základem práva, který je v základní listině, v listině lidských práv. A když máme ty, ta opatření na prevenci policejní brutality, brutality nestačí. Takže co řeknete všem těmto občanům, kteří eh, se stali oběťmi této brutality? Jako například žluté vesty zraněné ve Francii, nebo e, žurnalisté, kterým je bráněno v práci, nebo ti lidé, kteří se e, starají o e, lidi, lékařský personál, ekologové, e, proti kterým byl, byl použit plyn a tak dále. Takže když zodpovídáte za transparenci a hodnoty, jak chcete řešit tento problém a zajistit toto právo manifestovat, demonstrovat, které je naprosto nezadatelné? Of course, the freedom of association. Samozřejmě, že právo schromažďování je jednou ze základních svobod, které musíme hájit a my vždy sledujeme situaci v členských státech, kde dochází k takovým incidentům. V případě potřeby se samozřejmě nastává debata s tím členským státem, ale já jsem se neúčastnila této debaty, protože to bylo eh, v působnosti kolegy, který zodpovídal za bezpečnost, protože je to i bezpečnostní záležitost. Ale je to skutečně součást toho, co bychom měli spolu, se spolu s členskými státy dělat. To znamená zajistit, bezpečnost v případě, že lidé chtějí vykonat, vykonávat eh, své právo eh, svobody schromažďování. Question? Důležitá záležitost. Plňková otázka? Děkuji. Paní komisařko. Ještě se vás chci dotázat ohledně překážek, kterým čelí nevládní organizace při plnění své činnosti ve, ve všeobecném zájmu. Kolega Reinders prohlásil, že financování a školení jsou prostředky na podporu organizací nevládního charakteru, ale realita je úplně jiná. V dnešní době, eh, teď hovoříme o právním státu, ale přístup k financování a školení nej, není dostatečný. A já jsem si četla vaše písemné odpovědi a co se mi nelíbí je, že je tam nedostatek odkazu na občanský prostor, prostor občanské společnosti. Nevládní společnosti nemají vlastně žádného, žádný protějšek ve svém eh, kontaktu s eh, komisí. A eh, když trpí například snižováním financí nebo, nebo hanobení. A víme například, známe ten pří, případ Karoly rakete, která se, na kterou byl veden útok. A otázka je, na koho se mají nevládní organizace obrátit eh, v komisi, když čelí takovému útoku a jak jim můžete dát podporu? I think that... Já si myslím, že jsem byla kontaktní osobou ve své stávající pozici Vedla jsem mnoho nevládních, eh, mnoho dialogů s nevládními organizacemi z eh, různých členských států. A nebyly to pozitivní situace, bylo to o smrskávajícím se prostoru pro jejich činnost, stále eh, obtížnějším podmínkám práce, rovněž smrskávajícím se prostoru z legislativního hlediska. A já chci být i nadále kontaktní osobou. Co se týče financí, zejména pro ty nevládní eh, organizace, které působí v sociální oblasti, tak pro ně bude existovat, budou pro ně existovat prostředky vyčleněné, vyčleněné ze sociálního fondu, které bude moci možno použít na různé užitečné projekty a také ten eh, program pro občanství a hodnoty, to, jak je nastaven pro příštích několik let, to bude velice praktický finanční nástroj na podporu mimo jiné nevládních organizací fungujících v sociálních eh, oblasti, ale i rovnosti před zákonem eh, a tak dále. Merci beaucoup, se Děkuji. A tím končí první kolo otázek a odpovědí tohoto slyšení. A začneme druhou částí. A já dám, dávám slovo paní Danutě Hübner za EPP, koordinátorce ve výboru AFKO. Eh, Děkuji vám, pane předsedající. Paní kandidátko na místo předsedkyní komise, od roku 2011 eh, máme mezinstitucionální dohodu mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem ohledně rejstříku transparentnosti. Máme dobrovolný rejstřík pro lobbysty, Máme také společný sekretariát, kterému šéfuje parlament, máme kodex chování a mnoho dalších pravidel. V září 2016 komise rozhodla, že předloží pozměněný návrh meziinstitucionální dohody a s radou jsme se dohodli, že všechny tři instituce vstoupí do vyjednávání a budou na té nové dohodě pracovat. A udělali jsme toho za rok a půl vyjednávání hodně. Poté komise ztratila zájem o pokračující vyjednávání, odešli od jednacího stolu bez ohledu na velice silné závazky z parlamentu a z rady, takže teď to je celé tak nějak pozastavené a neděje se nic. Má otázka na vás je, jak vnímáte možnost znovu zahánění těchto jednání? Děkuji vám, paní Hybner. Mohu vám potvrdit, že se o tuto problematiku hodně zajímám. Nejenom proto, že to mám v pověřovacích dokumentech, ale mám skutečný zájem tento dialog znovu otevřít s oběma kolegislátory, tedy jak s parlamentem, tak s radou. Je potřeba, abychom mimo jiné hovořili o dvou věcech. O rejstříku lobbystů, a v třech věcech. Re- rejstříku lobbystů a jak ho využíváme, tedy povinné versus dobrovolné, to by se mělo projednat do detailu. Za druhé přístup k dokumentům a za třetí, jak zaručíme, že ve všech bodech legislativního procesu budeme mít plnou transparentnost toho, co děláme a jak a kým je proces řízen. Já jsem přesvědčena, že občané mají právo vědět, co děláme a co plánujeme. Ve většině případů vede výsledek naší práce k většímu množství závazků pro určitou část naší společnosti. Takže to jsou vážné věci a musíme být co nejtransparentnější. Takže hovoříme-li o rejstříku transparentnosti, tak teď máme nějakých 12 tisíc registrovaných jednotlivců a e, institucí. Komise může jít příkladem. My ten rejstřík využíváme, není schůze bez registrace. A já si myslím, že by, mohla, by toto mohlo být vnímáno jako ta správná chvíle pro parlament. Teď tady tedy nehovoříme o e, komunikaci s e, občany, hovoříme pouze o občanech, e, o lobbystech, pardon. Já nemám nic proti lobbystům, ale víme, že oni zastupují něčí zájem. Takže bychom měli být transparentní, když se s nimi setkáváme, aby bylo jasné, co od nás chtěli a jak jsme reagovali. Co se týká přístupu k dokumentům, to je podobné. Měli bychom se zaměřit na možnost eh, zejména zlepšení přístupu k dokumentům, na základě návrhu ombudsmanky. To je dobrý návrh a měli bychom se k němu vrátit. V radě teď probíhá velice důležitá témata na to, debata na toto téma, kde se hovoří o vyvážení transparentnosti a efektivity vyjednávání. Dobře, budiš. I z tohoto úhlu pohledu se na věci musíme podívat, ale jsou to velice důležité věci, které musíme diskutovat v tom obnoveném dialogu musíme se na věci začít dívat z nového úhlu pohledu. Co se týká legislativního procesu, platí to samé, měli bychom se zaměřit na všechny jeho fáze a na proces komitologie. Děkuji. Chcete reagovat? Ano, my jsme pravděpodobně jediný Evropský parlament v demokratickém světě, který nemá právo iniciativy a paní von der Leyen eh, ukázala velké odhodlání se v této věci někam posunout. Já se chci zeptat vás, jak vnímáte tento, tuto možnost posunu k právu iniciativy Evropského parlamentu? Myslíte si, že protože jsme přímo voleni, je to důležité pro naši demokracii? Děkuji vám. Díky za druhou otázku. Paní von der Leyen vyslala velice pozitivní signál Evropskému parlamentu, když oznámila, že chce podpořit právo iniciativy pro Evropský parlament, pakliže Evropský parlament bude jednat většinou poslanců a přijme usnesení, kde bude žádat, aby komise předložila legislativní návrh. Komise pak zareaguje tím, že předloží legislativní akt při plném respektování proporcionality a subsidiarity. Tolik tedy oficiální reakce, která je plně v souladu s oznámením paní von der Leyen. Já jsem připravena tento proces podpořit. Z minulého mandátu musím říct, že že pro mne komunikace s parlamentem byla vždy velice důležitá, ale víceméně byla vždycky neformální. Já jsem získala mnoho užitečných poznatků od europoslanců a mohu říci, že mi pomáhali, ale vidím, je mi jasné, že parlament toto chce nějak formálně zafixovat a já to chci podpořit v souladu s tím, co říkala, co slíbila paní von der Leyen. Teď má slovo Maria Grappini za výbor AFKO, socialisté a demokrati. Děkuji mnohokrát. Přeji vám v první řadě mnoho štěstí. A i když jste to třeba uvedla ve svých písemných odpovědích v předchozích dokumentech, Ráda bych hovořila o konsolidaci demokracie a transparentnosti, což je součástí vašich pověřovacích dokumentů. Pokud budete zvolena, co konkrétně uděláte, aby se zlepšila role komise při stanovování důležitých opatření v oblasti transparentnosti pro všechny instituce, protože i nadále v tomto ohledu existují problémy. Co konkrétně uděláte, v zájmu respektování společných hodnot Evropské unie a aby vzrostla důvěra v Evropskou unii, protože jste o tom sama hovořila. Thank you very much, Madam Grappini. Děkuji mnohokrát, paní Grapíny. Já si myslím, že komise už teď jde příkladem. Máme velice přísná pravidla související s transparentností a nejde pouze o obligátní využívání transparentního rejstříku. Jde také o způsob, jakým zveřejňujeme dokumenty, jak vedeme jednání. Já jsem poměrně hrdá na to, co dělají mý kolegové, například Cecila Marmström v obchodních vyjednáváních anebo vyjednávání o Brexitu. My skutečně využíváme ten imperativ plné transparentnosti, bereme to velice vážně a řekla bych, že to je i vidět. Má vlastní zkušenost s rejstříkem transparentnosti je velice pozitivní. Jak víte, řešila jsem několik velice vážných případů, eh, například Dieselgate nebo ochrana údajů, to byla taková hrozně dlouhá sága, kde byly velice silné zájmy celého digitálního sektoru, který nechtěl tak přísná pravidla. Měli jsme také případ eh, s tím praním špinavých peněz, eh, tam šlo o třetí země a financování terorismu. Tam také byl velice silný lobbying. A já jsem si připadala mnohem bezpečnější, mnohem svobodnější ve svém rozhodování, když jsem mohla říci, setkala jsem se s těmi a těmi organizacemi a jednotlivci, všechno to máte v tom rejstříku, přečtěte si to a pak budete vědět, čí zájmy a jak chráním. Já vždy chráním zájmy Evropanu. To je má taková univerzální odpověď. Takže my máme v komisi velice striktní pravidla. Rádi bychom, aby ostatní instituce se naším příkladem řídili při plném respektování specifičnosti a fungování konkrétní instituce. Řekla bych, že je velice důležité, aby komise v tomto trendu pokračovala. React. Chcete zareagovat, paní Grapiny? Uh, eh, no, Ano, když nevím, co uděláte s, tou, s tím posílením důvěry občanů. Ale takový, chcete udělat takový test důvěryhodnosti. Pracovala jsem v IMKU na ochraně spotřebitele i eh, ve stávajícím mandátu. Co myslíte, že byl největší úspěch, který jste měla v minulém mandátu a jaké bylo největší selhání? Děkuji. Well, thank you very much for... Děkuji No, důvěra občanů jistě naroste tím, o čem tady mluvíme, tedy že budou vědět, co děláme, proč to děláme, že hovoříme úplně normálním jazykem, že neskrýváme žádné skryté zájmy, že neaplikujeme něco, čemu se v češtině říká kabinetová politika a že komunikujeme včas protože je fakt, že občas naše odpovědi přicházejí pozdě. Eh, co se týká toho, čeho já jsem dosáhla, tedy New Deal pro spotřebitele, kolektivní náprava, to se stále řeší, eh, Evropský úřad vrchního státního zástupce, což bude obrovský příspěvek k lepšímu boji s finanční kriminalitou všechno, co děláme v oblasti proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Já si myslím, že to byl velký výdobytek, protože jsme skoncovali s těmi velkými špatnostmi prostřednictvím našich silných reakcí, takže těch věcí, které už byly provedeny, je celá řada a Didier Reinders samozřejmě bude mít i nadále plné ruce práce ve svém mandátu. Ochrana GDPR, to je dnes globální standard. Děkuji vám. Děkuji. A teď koordinátor za Renew Europe, AFCO, Pascal Duron. Merci, eh. děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní Jourová. Děkuji, že, že jste začala tou citací Václava Havla. Bylo skutečně radost si vyslechnout tuto velkou osobnost citovanou v této sněmovně. Abych reagoval, abych se vrátil k tomu, co řekla paní Grapiny. Mohli bychom hovořit také o práci, kterou jste e, odvedla, pokud je o oznamovatele trest, trestné činnosti. A to, že jsme zatím, e, ne, že jsme do, do té doby neměli mít, neměli tak účinnou směrnici. E, ale komise je strážcem smluv. A to je také důležité připomenout. V AVKu máme často, pravidelně se objevující problematiku ohledně eh, absolutoria ohledně eh, rozpočtu. My se snažíme rok po roku dosáhnout toho, aby rada předala informace týkající se použití milionů eur v podstatě, které přímo souvisí s jeho aktivitou. No a komise se tak trochu stáhla, říká, to se týká rady a parlamentu. Od té doby jsme hlasovali v roce 2016. Eh, odhlasovali jsme text, kde žádáme radu, aby eh, s námi komunikovala, aby se k nám vrátila a pomůžete, prosím, paní komisařko, tomuto parlamentu přidat větší transparentnost do využití rozpočtu ze strany rady? Thank you very much, Mr. Duran. I will... Děkuji vám, pane Durande. Já se vynasnažím, protože tohle spadá do našich všeobecných snah provádět všechno transparentněji, což posílí eh, naši důvěryhodnost. Takže eh, konkrétně eh, v oblasti absolutorií budu se obracet na radu svých expertů co se týče zákonných podmínek, které umožňují radě plně sdílet informace a dokumenty. Momentálně vám to nemůžu říct přesněji, nestudovala jsem to, ale pokud tomu nebrání žádná právní překážka, tak nevím, proč by rada neměla sdílet informace. Absolutorium se týká peněz, spousty peněz a jsou to peníze, které používají členské státy. Takže já bych byla ráda, kdyby transparentnost byla co nejvyšší. Můžu tedy slíbit, že i v tomto ohledu se budu snažit o větší transparentnost navzdory tomu, že je, je, je to rada, kde je to rada a tam má komise velmi omezené eh, kompetence a pravomoci. Děkuji za to, že jste ocenil směrnici o whistleblowerech. Ta byla přijata radou dnes. Radou pro spravedlnost. Takže z toho mám velikou radost. Byl to jeden z velmi těžkých eh, aktů, kde jsme museli nastavit velice pečlivě rovnováhu a vytvořit také určitý prostor nebo pamatovat také na zneužívání problematiky whistleblowerů. Zkrátka, jak rozlišovat eh, whistleblowery na hodné a zlé a jaké jim dát k dispozici kanály, které by mohly používat k informování o nepravostech, které páchají jejich firmy. Takže tohle, byl oprav, tohle byla velice těžká legislativa a náročný trialog, ale díky odhodlání parlamentu se nám, myslím, podařilo dopracovat k velice dobrému výsledku. Pane Virande? Ale ještě mi dovolte pohovořit o otázce trialogu. Není to žádná obsese proti radě. Ale vy jste sama zmínila trialog, tak já se k tomu vrátím. Někteří říkají, že je to taková černá skřínka evropské demokracie. To je možná trošku přehnané, ale přece jen zatím troška pravdy bude. Jak e, soudíte, že bychom mohli zlepšit transparentnost trialogů a přísunu informací ze strany rady? Protože samozřejmě není to jen titul být spolu legislátor, je to i určitá zodpovědnost eh, a jde o to, abychom měli stejné i povinnosti ehm, a závazky sdílení informací. Takže jak postoupit v otázce trialogu, jakým způsobem? Uh, tak nejprve já si myslím, že i u triologů, a zejména u triologů, které jsou poslední fází přijímání legislativy, bychom měli být co nejtransparentnější. Já jsem absolvovala spoustu triologů v červnu i dříve. A překvapilo mě, jak rychle se návrh v průběhu měnil. Občas padala různá kreativní řešení, vymyšlená přímo na místě, a já jsem si říkala, že tohle je vlastně jediný způsob, jak to dělat, protože musíme se dobrat nějakého kompromisu. Ale zároveň by to mělo probíhat transparentněji. Protože tohle je moment, kdy pozice jednotlivých aktérů by už měly být velice dobře známé. My budeme pracovat na návrhu ombudsmana, Rada bude pracovat na návrhu finského předsednictví, který je velmi zajímavý a to zejména v souvislosti s trialogy a e, přístupu k, a v souvislosti s přístupem k dokumentům. O tom se vede v radě velice živá debata. Vrátíme se ještě k debatě o tom, jak zlepšit transparentnost e, trialogů. A zase musíme do toho zkrátka investovat určitou energii a vymyslet lepší model. Za EPP a Jury pan Jiří Pospíšil. Prosím, máte slovo. Děkuji pěkně. Vážená paní Jourová, já velmi kvituji, jak ve svém vystoupení často zmiňujete otázku právního státu. Já to považuji za kardinální součást vaší kompetence. Asi se shodneme, že součástí právního státu je i princip zákonnosti trestního stíhání. To znamená, možnost trestat někoho pouze v případě, že porušil zákon, trestní zákon. A ve světle těchto principů bych rád znal váš názor na konkrétní výrok konkrétního politika. Jedná se o předsedu vlády České republiky Andreje Babiše, který v lednu roku 2018 konstatoval, že v jeho zemi, myšlo tím v České republice, je možné objednat si trestní stíhání a pravděpodobně dostat někoho do vězení. Mě by zajímalo, jestli s tímto výrokem souhlasíte, jaký na něj máte názor, ale hlavně, až budete, a já doufám, že budete, ve funkci místopředsedkyně komise odpovědné i za právní stát, jak budete reagovat, pokud některý z vrcholných představitelů členských států bude pronášet takto silné výroky na podobu a fungování právního státu ve své zemi a tím i v celé Evropské unii. Děkuji si dovolím odpovědět ve svém jazyce, odpovědět v jazyce, ve kterém se mě pan Pospíšil dotázal. Děkuji za otázku. Já bych tu odpověď rozdělila do dvou eh, kategorií. Jednak eh, asi víte, že já sama jsem se ocitla ve vazbě v roce 2006 na základě naprosto vylhaného eh, obvinění, které bylo součástí špinavé politické hry. Takže já můžu vykládat ságy o tom, jak se cítí člověk, kterého semele trestní justice, která je ve službě státu a politiky. Ale domnívám se, že od toho roku 2006 česká justice vykonala velký, velkou cestu a že se posunula. A já s názorem eh, kohokoliv, eh, ať by to byl premiér eh, mé země nebo, nebo kdokoliv další, že dnes je možné objednat případ nebo trestní stíhání. Já tomu nevěřím a já naopak plně důvěřuju českým justičním orgánům a české prokuratuře, českému státnímu zastupitelství, že koná profesionálně, že koná nezávisle, nestraně a že plní roli, kterou má tento orgán nebo tyto orgány plnit v právním státě. Děkuji pěkně, děkuji pěkně za vaši reakci, ale moc prosím o reakci na tu druhou otázku, kterou považuji za hlavní, protože ten, ta Česká republika byla pouze uvedena jako konkrétní příklad. Ale mě by opravdu zajímalo, zda si, v situaci, kdy budete odpovědná za právní stát v Evropě, zda si myslíte, že je nutné a správné, aby komise, potažmo vy jako osobnost, představitelka komise, která má toto téma na starosti, na takovéto výroky členských politiků má či nemá reagovat. To znamená, zda takovéto výroky, které mohou poškodit právní stát v konkrétních členských státech, má ze strany komise zaznít odpověď, anebo zda se takovéto výroky mají přejít, protože jsou součástí třeba nějaké politické debaty. Děkuji. Já jsem slyšela několik různých i někdy velmi eh, otřesných výroků od politiků v Evropě, eh, že jsem měla velkou chuť to komentovat, ale my většinou komentáře politiků nekomentujeme a komise jako hlídač smluv reaguje pokud eh, dochází k nějakým systémový, systémovým změnám, reformám, zákonům přijímaným přes noc, které vlastně přinášejí eh, potom nižší nezávislost justice a tak dále. Takže eh, já bych řekla, že je dobře, že se komise neplete do domácích věcí tím, že by komentovala výroky národních politiků. I když mám někdy chuť to udělat. Tiene ahora la palabra el presidente de la Comisión Libe, señor López Aguilar. Gracias, presidente Tajani. Vice President Designate Europa. Paní dezignovaná místo předsedkyně Jourová, vy jste hovořila o tom zbrusunovém jménu vašeho portfolia, hodnoty a transparentnost. A já bych se vás chtěl zeptat na dvě věci ohledně jména, protože e, na jménech záleží, jak už říkal pan Schinas, když vysvětloval jméno svého portfolia a odkazoval tak na Shakespeareovo jméno Růže na které navázal o staletí později další velký Evropan Umberto Eco. E, jakožto komisařka pro hodnoty a transparentnost byste měla předsedat e, té skupině New Push for Democracy, která je součástí konference o budoucnosti Evropy. E, jak zajistíte, aby tato konference nebyla žádnou rutinou, ani ničím zcela záhadným, ale aby se to dostalo až k evropským občanům a aby se to dostalo k organizacím občanské společnosti které se účastní tvoření budoucnosti Evropy. A jak hodláte zajistit, aby komise udělala něco víc, než že bude pouze podporovat peer review mezi členskými státy? A že skutečně bude zvažovat návrh Evropského parlamentu, na zapojení nezávislých expertů, tak jak je to u Rady Evropy nebo u Benátské komise. Děkuji vám, pane předsedo. Samozřejmě na jménech záleží, ale pro mě je obsah při nejmenším stejně důležitý jako jméno. A já se vynasnažím naplnit toto portfolio obsahem, aby lidé chápali, proč se soustředujeme na hodnoty a transparentnost. Není to jednoduché, protože hodnoty to je takový abstraktní pojem nebo abstraktní kategorie a budeme se snažit jasně vysvětlovat, co plánujeme, co děláme. A my budeme pracovat třemi směry, jak už jsem říkala. Bude to každoroční přeskum situace právního státu. Tady eh, přijde do hry i pan kolega Didier Reinders s myšlenkami na peer review, ale bude to zkrátka každoroční hodnocení, které se bude zabývat ústavní rovnováhou, nezávislostí a nestranností justice, korupcí a médií. Potom budeme pracovat na tom New Push, což, bude, což budou volby, volební zákon, demokra- eh, dezinformace a pluralismus médií v širším kontextu. A třetí, na čem budeme pracovat, to je aktualizace strategie pro základní práva. To je taková svatá trojice pro mě. Základní práva, právní stát a demokracie. Což budeme pokrývat tedy třemi různými proudy naší práce. U nichž počítám se silným zapojením Evropského parlamentu. Zároveň, pokud jde o základní práva, tak jsem ochotná eh, odvést tu monitorovací a mainstreamovací práci, aby aspekty a principy základních práv byly obsažené ve všem, co děláme. A co je nejdůležitější, co bych chtěla zdůraznit? Nechci příliš mnoho času trávit v kanceláři. Chci být co nejvíce venku, na debatách s lidmi a nejenom s těmi přesvědčenými. Určitě všichni znáte ty situace, kdy zorganizujeme konference a mluvíme pořád dokola se stejnými lidmi a přesvědčujeme přesvědčené. Já bych ale ráda cestovala do členských států hovořila se studenty a mnohem lépe se snažila vysvětlovat, o jaké hodnoty v Evropě usilujeme. Další otázku, pane Lopez Aguilare? Děkuji, jenom krátkou doplňující otázku eh, k těm základním právům. Eh, hodláte zajistit, aby člensk, všechny členské státy plně dodržovaly listinu základních práv, včetně práv menšin, což se možná nelíbí některým vládám určitých členských států v určitou dobu. Mám na mysli konkrétně LGBTI, Romy a nebo jakékoliv jiné menšiny. Zkrátka, aby tyto hodnoty byly spojené s evropským způsobem života, což je název portfolia pana místo, místo předsedy Schinase, aby to vše bylo obsaženo při implementaci, při implementaci článku 2 smlouvy o fungování Evropské unie. Děkuji. Já budu pokračovat v tom, co jsem dělala doteď. Zase, využíváme všech nástrojů, které máme k dispozici, zejména potom monitorování dodržování evropského práva. Teď mám na mysli listinu základních práv i konkrétní zákony, které se týkají ochrany menšin a ochrany základních práv obecně. Co tím myslím konkrétně? Je to rámcové rozhodnutí o rasismu a xenofobii, které členské státy měly implementovat, myslím, před dvěma lety. A komise okamžitě začala rozesílat dopisy, protože jsme viděli, že tato legislativa se nedodržuje, že se nenaplňuje, že jsou tu komplikace, že panuje nezájem a stále ještě vedeme několik řízení pro porušení předpisů z tohoto důvodu. E, totež se týká směrnice o rasové rovnosti. Tam děláme totež. Monitorujeme, co dělají členské státy a nemonitorujeme jenom eh, dodržování národní legislativy a evropské legislativy, což je hlavním úkolem činnosti, ale díváme se i na to, jak jsou ty zákony uplatňovány v praxi. Podporujeme orgány, které usilují o zajištění rovnosti v členských státech. Eh, to už byla druhá otázka, takže přetahuju, je to tak. Dobře, tak já jsem ještě chtěla něco říct k těm orgánům rovnosti, ale už asi nemám čas. Já jsem velmi flexibilní, ale nevím, jestli pan López Aguilar bude také tak flexibilní. Co jste ještě další otázky. Takže budeme pokračovat. Na seznamu našich řečníků a následuje pan Daniel Freund za AVKO jedna minuta. Děkuji. Děkuji za to, za, že odpovídáte na naše otázky. Evropská, odhady Evropské komise, že každý rok ztrácíme eh, tedy ekvivalent evropského rozpočtu v neprospěch korupce. A eh, v mnoha eh, členských státech jsou problémy, ale já jsem nenašel slovo korupce ve vašem pověřovacím dotes, dopisu a vy jste řekla, že se budete bdít také nad bojem proti korupci doufám, že každoročně budete přihlížet tak jak situaci v oblasti korupce a předkládat doporučení členských států, státům. Ale Evropská unie, aby mohla skutečně vést e, tento boj, tak si musí zjednat pořádek na vlastním dvorku. A e, když Barosova e, komise odešla, tak 50% komise se připojilo k lobbystům. A tady jsme viděli 24 porušení kodexu v uplynulých letech. Takže proto já jsem dlouho prosazoval nezávislý etický orgán a to je teď váš úkol. A jak zajistíte, aby ob, jak komisaři, tak i poslanci už nebyli sami zodpovědní za uh, sankce uh, z těchto různých porušení. Děkuji, pane Freund. Nejprve ke korupci. Skutečně chceme zapracovat to výroční posouzení do toho ročního přeskumu. Korupce do toho patří, protože korupce je velmi často doprovodným jevem aspektem um, zhoršující se, zhoršujícího se stavu právního státu a proto i v případech, kdy třeba soudní systém a prokuratura nereagují na nějaké zjištění, protože prostě jsou to moc jaksi velké ryby um, nebo nějaké podobné případy, tak uh, my se budeme zabývat korupcí systémovým způsobem. I nadále budeme dělat dvě věci. Jedna korupce. Ta je pokrytá evropským semestrem. Jakožto faktor, který poškozuje eh, ekonomiku členského státu. Takže v tom budeme pokračovat. Je to spíš ekonomická analýza než právní analýza. A rovněž se budeme nadále zabývat korupcí z perspektivy právní v rámci toho eh, Justice Scoreboardu, protože tam je celá kapitola která se zabývá tím, jak reagují členské státy na korupční případy, jak dlouho trvá jejich vyšetření a tak dále. Takže tady jsou dva proudy práce, evropský semestr a scoreboard v oblasti spravedlnosti a teď bude ještě třetí a to bude ten roční přeskum. A použijeme k tomu nejenom data od členských států, ale také data z různých jiných důvěryhodných zdrojů, OECD a tak dále etický orgán já jenom oznamuji, že jste překročila čas a můžete se samozřejmě dokončit. To eh, kladívko mě znervozňuje. Protože teď se chci pustit do něčeho opravdu většího, takže nezávislý etický orgán. Myslím, že potřebujeme takovýto zastřešující orgán. Já Eh, zanalizuji, přihlednu k těm různým systémům a, a v kontextu pravidel jednotlivých institucí a eh, pak posoudíme, co by mohlo spadat do rozsahu působnosti takového orgánu. Myslím, že by to mohl být poradný, poradní orgán, to znamená orgán, který bude doporučovat určité kroky v konkrétních případech nebo sankce sank- pro různé instituce. Ale je to na samotném začátku. Zatím pouze potvrzuji své silné odhodlání začít se tím v brzké době zabývat. Máte znovu slovo, pane Freund, na jednu minutu. Děkuji. Chtěl jsem navázat na to, co jste předtím řekla o rysíku lobbystů. Samozřejmě, to, že to byla ambice už předchozí komise, zakládat tento závazný rejstřík lobbystů, ale v pověřovacím dopise už předchozí komise bylo velmi jasné znění ohledně vyvážených konzultací se za, za zájmovými skupinami. A to, to z toho zmizelo teď. E, je to i nadále součástí vašeho zadání a vaší práce udržet určitou rovnováhu v těch, e, u těch zástupců různých zájmů, a souhlasíte s tím, že hlavní cíl teď do, doka, dotáhnout jednání eh, na tomto rejstříku je konečně do toho zapojit radu? Vracím vám slovo, paní uh, Jourová. Ano, skutečně. Chci radu přivést ke stolu. Protože myslím, že by měly existovat rovné podmínky a myslím, že bychom měli uh, mít možnost, jak to, jak pokročit. Ale když jsem si přečetla zprávy s diskuzí o přístupu k dokumentům, pochopila jsem, že to prostě nebude jednoduché. Některé státy správně poukazují na to, že musíme nastavit rovnováhu mezi plnou transparentností a možností vést vyjednávání určitým způsobem. Já myslím, že to je férové. A to je ta práce, která nás čeká. A já jsem připravena zahájit takový dialog, pokud je o té rovnováhy. Já nevím, kde přesně to zmizelo, ale podívám se, eh, jak ta, ta formulace, ale podívám se na to. A nyní na minutu Nikolas Fest na minutu. Já, vielen Dank, Frau Jurova. Děkuji mnohokrát, paní Jurova. Vy jste zodpovědná za hodnoty a transparentnost. Má otázka je, co rozumíte pod pojmem hodnoty? Protože hodnoty jsou vždy tak nějak subjektivní v daném okamžiku, že ano? Nebo to mají být eh, hodnoty občanů, nebo čí? Jste připravena vystupovat na ochranu eh, konzervativní hodnot, třeba právo na život nenarozených dětí, tak jak by to viděli eh, křesťané v Evropě? A to, co žádají kolegové od EPP socialistů, um, liberálů a ostatních, tedy ochranu nenarozeného života. Budete hájit i toto? Děkuji, můžete odpovědět. Děkuji, pane Feste. E, právo na život nenarozených dětí spadá do působnosti členských států. To je všechno? Dobře, tak Pane Feste, máte slovo zase vy. Děkuji. Paní Jourová, vy celá léta diskreditujete různé fobie, afrofobie, homofobie a tak dále, zejména pak islamofobii. Minulý týden byli zavražděni čtyři policisté muslimem. V Berlíně došlo k útoku člověka, který vykřikoval Allahu Akbar. Jiní lidé zaútočili na synagogu za pomoci útočných nožů. To není nic, co by někdo někomu, eh, někdo někomu předhazoval, je to fakt. Vidíme to jasně na dokumentaci toho, že Katar financuje eh, lidi, které posílá do Evropy, aby islamizovali. Vzhledem ke, ke všem těm atentátům, vraždám a tak dále, považujete toto za psychotickou fobii a nebo si myslíte, že by bylo na čase, abyste se za svůj postoj omluvila? Paní komisařko. Děkuji, pane Feste, za druhou otázku. Útoky a vraždy jsou vždy nepřijatelné, ať už je páchá kdokoliv. A hovoříme-li o islamistickém terorismu, Evropa a členské státy toho udělali hodně, aby chránili své občany a já sama jsem se angažovala v práci v digitálním sektoru, protože máme statistiku ve smyslu, že zhruba 20 islamistů se radikalizovalo ve věznicích a zhruba 80% online. Takže udělali jsme toho hodně, abychom navýšili bezpečnost v rámci koordinované práce Europolu a v rámci jednotlivých bezpečnostních orgánů v členských státech, takže my toho děláme hodně, abychom snížili toto riziko, toto nebezpečí, ale musím zopakovat, že Útoky a vraždy nejsou přijatelné, ať už je dělá kdokoliv. Musíme nadále pracovat na zvýšení bezpečnosti Evropanů, protože zeptáte-li se Evropanů, co od nás očekávají, chtějí od nás prosperitu, bezpečnost a stabilitu. To jsou tedy naše závazky. Děkuji vám. Teď má slovo asi ta Kanko na minutu. Děkuji vám. Vážená paní Jourová, dezinformace to je jedna z největších výzev, kterým čelíme v moderní společnosti. To jste řekla zcela správně. Jaká je hodnota svobody projevu, když lidé nebudou mít přístup k řádným informacím? Chceme-li otevřenou debatu, což je v demokracii naprosto zásadní, pak musíme zajistit, že e, budeme dávat pozor na e, zavádějící informace. Dezinformace se hrozně těžko dohledávají a tak nějak rozmělňují hranici mezi pravdou a lží. Ohrožují životy lidí, ať už běžných občanů nebo novinářů. Sociální platformy eh, a různé formy arbitrace, to asi není nejlepší řešení. Potřebujeme hlavně budovat povědomí. A je potřeba zlepšit důvěru v instituce EU. Čím víc budou občané EU podporovat Evropskou unii, tím úspěšnější Evropská unie bude v boji proti dezinformacím. Jakým způsobem hodláte vy a komise řešit tuto otázku důvěry v komisi vzhledem k tomu, že máte zajišťovat vyšší míru transparentnosti v celé EU? Paní Jourova, dvě minuty. Děkuji vám, paní Kanko, za otázku. Opět, toto je velice široká otázka a já se pokusím o maximální stručnost. Dezinformace a to, jak definujeme dezinformace, tedy ty dezinformace, se kterými chceme něco dělat, a já vám s dovolením přečtu tu definici, ověřitelně lživé nebo zavádějící, eh, určené k politickému nebo ekonomickému prospěchu někoho nebo k účelnému zmatení společnosti, působení veřejných škod, podkopávání demokracie nebo politiky v oblasti zdravotnictví, životního prostředí nebo bezpečnosti. Je to nová hrozba. My nechceme eh, reagovat cenzurou, tím, že budeme omezovat svobodu projevu. A v tomto máme velkou podporu občanů. Různé průzkumy říkají, že lidé od nás chtějí v oblasti dezinformací to, abychom lépe vzdělávali, nebo vzdělávali. To zní trošku arrogantně, ale abychom jim umožnili lépe pochopit, když jsou manipulováni. Dále, lépe zjistit zdroj informací, zjistit účely a záměry, zkrátka pomáhat lidem lépe se orientovat, zejména v oblasti digitální. A bez odolnější společnosti, která bude připravenější těmto novým hrozbám čelit, bez toho ten problém nevyřešíme. Chceme se zaměřit na dezinformace jakožto na novou hrozbu ze dvou úhlů pohledu. Tedy jednak intenzita a jednak časová volatilita. Já vám to vysvětlím. Intenzita. Třeba může dojít k různým dezinformačním útokům, které budou ohrožovat bezpečnost. A na, tom chceme, na to se chceme více zaměřit, na tento úhel pohledu. Třeba před volbami jsme byli připraveni spustit systém včasného varování, nedošlo však žádnému významně intenzivnímu útoku před evropskými volbami, ale musíme na to být připraveni. A je potřeba také s NATO diskutovat celou tu otázku bezpečnosti. A pak samozřejmě utváření odolnosti společnosti. A ta volatilita, eh, tím mám na mysli, že například konkrétně před volbami se objevuje plno dezinformací. Podle různých průzkumů jsou velice aktivními producenty fake news a dezinformací sami politické strany. Takže i na to bude potřeba adekvátně reagovat. A proto se zabýváme otázkou pravidel pro politické kampaně. Já si myslím, že těmito konkrétními kroky bychom se mohli někam posunout. Paní Jourová, já vám s dovolením připomínám, že i vy musíte respektovat eh, čas na odpověď, ano? Tak, teď eh, minuta, paní Kankov, chcete-li zareagovat? Já si myslím, že je důležité, že zdůrazňujete význam obrany lidí, obrany schopnosti lidí. Otázka je, jak důležitá je transparentnost. Protože my jsme často vůči hackerům a různým kybernetickým útočníkům bezbraní. Jak to hodláte řešit? To jednak. A jednak budoucnost směrnice o elektronickém obchodování. Poskytovatelé platform a služeb budou hrát jakou roli v boji proti dezinformacím? jakým způsobem můžeme budovat povědomí tak, aby uživatelé si uvědomovali, co to vlastně na své obrazovce vidí. Děkuji. Paní Jourova, děkuji vám. Elektronické obchodování. Já musím říct, že se těším na spolupráci s Margaret Vestager a s paní Goulart, jelikož zde máme jasný úkol, jasný plán předložit Digital Service Act, tedy zákon o, elektron- o digitálních službách, což bude podle mě velice dobrý krok správným směrem, protože se v něm budeme snažit dosáhnout té správné rovnováhy co do řádné definice odpovědnosti platform z hlediska obsahu. Protože směrnice o elektronickém obchodování to je stále velice silná legislativa, která vlastně říká, že platformy nejsou odpovědny za obsah, pokud se nestane, že. A na to se musíme zaměřit. Potřebujeme proto silné legislativní kroky, abychom zvýšili odpovědnost platform. A já jsem přesvědčena, že takový nástroj potřebujeme. A ta první otázka, já se omlouvám, já jsem ji zapomněla. Mike, Mike, please. Ale zapněte si mikrofon. Velice stručně, prosím. No já se snažím, já se snažím. Ta první otázka se týkala toho, že digitální transparentnost neznamená, že budeme bezbraní vůči hackerům. Jak hodláte spolupracovat na boji proti kyberkriminalitě a hackingu? Ano, to máte samozřejmě pravdu. My jsme dál navyšovali dvě důležité věci. Jednak technologickou ochranu proti hekování ve všech členských státech. Zatím to tedy nestačí, ale byly to poměrně velké investice, velké kroky v této oblasti a navyšování kybernetické bezpečnosti to je jedna, jeden ze strategických úkolů všech členských států. A za další zneužívání digitálního prostoru a to, že my budeme bezbraní, já si myslím, že to už v podstatě neplatí, protože už máme potřebná nařízení eh, proti zneužívání našich údajů, máme velké sankce a já si myslím, že z tohoto úhlu pohledu jsou Evropané nejbezpečnější na celé planetě. Děkuji, jako další má slovo kolegyně Karolíne Edštádle. Děkuji. Paní kandidátko na místo předsedkyni, my jsme se seznámili během rakouského předsednictví a spolupracovali jsme spolu eh, v době mnoha krizích, eh, různého vývoje v členských státech ohledně právního státu a tak podobně. V písemných odpovědích uvádíte, cituji, nelze již nadále pochybovat o tom, že naše demokracie je ohrožena. Konec citátu. Můžeme tím pádem říci, že považujete za naprosto zásadní, aby se tato komise zvlášť soustředila na ochranu našich hodnot a evropského způsobu života. Abych jmenovala konkrétní případ hackerského útoku, ráda bych zmínila útok na eh, Faubín v srpnu. Souhlasila byste s tím, že je potřeba lépe koordinovat naše snahy na ochranu demokratických institucí a posílit spolupráci mezi členskými státy? A pak ještě eh, doplňující otázka k té předchozí otázce. Jaká, před, jaká opatření byste si dovedla představit na evropské úrovni, abychom zajistili v takovýchto případech co nejrychlejší reakci, zejména pak, když dojde k útoku na kritickou infrastrukturu? Děkuji, dvě minuty na odpověď. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Edštádler. No, stalo se toho hodně, abychom lépe chránili naše sítě a náš eh, kyberprostor proti hackerům ale ještě se toho bude muset stát hodně. Co jsme udělali? Máme potřebnou architekturu, máme agenturu ENISA, která koordinuje jednotlivé kroky orgánů členských států, které se soustředí na kybernetickou bezpečnost. Řekla bych, že ta síť funguje velice dobře, ale opět, jak už jsem uvedla, potřebujeme ještě více kapacity ve většině členských států. Došlo totiž k podcenění tohoto tématu a to podcenění v těch konkrétních případech, které jste zmínila, se trestá. V roce 2021 proběhne přeskum příslušné směrnice. Aktuálně ta směrnice chrání za naprosto kritickou zásadní infrastrukturu, a vy jste zmínila konkrétní případ ehm, politických stran. Politické strany tímto chráněny nejsou a možná na to bychom se mohli zaměřit, až tu směrnici budeme přeskoumávat. Děkuji. Paní Edštádler, druhá otázka. Ano, rovněž zaznamenáváme ehm, vzestup antisemitismu, což je hrozba pro naše společné hodnoty a pro celou naši společnost. Vítáme příslušná opatření která komise podnikla na boj s antisemitismem, zejména například koordinátorka Evropské komise, která byla zásadní v rámci toho vývoje, který nakonec vedl k tomu prohlášení rady o boji proti antisemitismu to prohlášení rady eh, zdůrazňuje potřebu společného bezpečnostního postupu a poprvé v historii zmiňuje všeobecně platnou definici antisemitismu. Výzev je před námi stále spousta, zejména v tom, že musíme eh, nastavit potřebnou úroveň bezpečnosti. Chci se zeptat, zda hodláte mandát této koordinátorky navýšit například tím, že byste její systém navázala přímo na funkci předsedy komise. Jaké další konkrétní kroky plánujete? Děkuji vám. Slovo máte vy, paní Jourová. Děkuji vám mnohokrát. No podívejte, antisemitismus to není úplně téma, ke kterému se lze vyjádřit za minutu, ale já se o to pokusím. Je to eh, pro Evropu ostuda. Opět už zase se židovští spoluobčané odstěhovávají z Evropy, protože se cítí persekvováni. Máme průzkum, který říká, že 80% židů, kteří žijí v Evropě, jako svůj hlavní problém vnímají bezpečnost, respektive její nedostatek. Zeptáte-li se jiných obyvatelů, obyvatel Evropy, tak vám řeknou buď práce, anebo zdraví. Pro židy je to bezpečnost. A to je alarmující. Proto jsme podnikli celou řadu opatření, kdy jsme tedy včetně e, jmenování této koordinátorky, která odvádí skvělou práci, jen tak mimochodem, v prosinci loňského roku se setkali ministři vnitra a zavázali se v rámci deklarace, že připraví národní strategie pro boj s antisemitismem. Diskutovali jsme bezpečnostní otázky, na letošním zasedání pracovní skupiny, kde byli ministři a ostatní relevantní partneři, kteří se také zavazali navýšit rozpočet na ochranu eh, ať už synagog nebo mm, eh, oblastí nebo čtv, městských čtvrtí, kde židé žijí. Takže děje se toho hodně, ale přesto antisemitismus eh, je tak nějak na vzestupu. Takže musíme se spojit a musíme jasně říkat, alespoň jednu věc, tedy, že to je pro nás naprosto nepřijatelné. Děkuji. Děkujeme. Teď dostává slovo Ramona Strugariu. Na minutu, prosím. Děkuji. Paní komisařko, Svoboda médií, pluralismus a svoboda projevu, to jsou základní pilíře jakékoliv demokracie. A přesto jsou nyní v Evropě terčem útoku. Teď Zatímco tu hovoříme, investigativní novináři v Bulharsku jsou pod obrovským tlakem eh, kvůli eh, svým kauzám. A zatímco tu hovoříme, tak prostor pro občanskou společnost se v našich zemích zmenšuje. Jaká konkrétní opatření učiníte, abyste zabránila útokům na novináře a zajistila jejich bezpečnost? navrhnete eh, celoevropský zákon na ochranu novinářů, protože ten je zásadně potřeba. A zavážete se k tomu, že vznikne trvalý fond na investigativní novináře a na svobodu médií během prvního roku vašeho mandátu? Paní designovaná místo předsedkyně, máte slovo. Děkuji, paní Strugariu. V prvním roce svého mandátu budu intenzivně pracovat na správném nastavení programu financování, který spadá pod Creative Europe a který by měl podporovat nezávislé novináře. Je to 61 milionů na 7 let. Takže je potřeba tyto peníze co nejlépe využít a přijít s nějakým systémovým opatřením, které pokryje všechny členské státy a které bude poskytovat lepší ochranu nejenom v situacích, kdy systém v daném členském státu bude ohrožovat novináře, ale také v případě konkrétních hrozeb jednotlivým novinářům. Budeme tedy zkoumat co nejlepší využití těchto financí. A pokud jde o případy slab, tak zvažujeme nejdřív pořádné mapování, protože zneužívání soudního systému proti novinářům má mnoho podob. A já bych chtěla pochopit aspekty tohoto problému. Budeme se zabývat možností aktualizace legislativy. Já tu vidím určité možnosti v mezinárodním soukromém právu, ale to nemusí být nutně jediná možnost. A budu se také zabývat možností vytvořit nějaký systém právní pomoci nebo eh, tísňové linky pro ohrožené novináře protože ta situace je skutečně alarmující. Každý večer dostávám eh, e-maily od eh, asociace Protect the Journalists. Eh, jsou to strašlivé příběhy. Já se vždycky nejdřív podívám na to, jestli jsou z Evropy. Většinou se odehrávají mimo Evropu, ale jsou tam i evropské případy. U těch musíme dělat mnohem více. Samozřejmě monitorování pluralismu médií bude důležitým nástrojem, Eh, další vydání bude zveřejněno v polovině roku 2020 a to nám poskytne lepší přehled o situaci v členských státech a poskytne nám to také inspiraci eh, pro to, co můžeme vykonat na evropské úrovni. Paní Strugari, opět prosím. Děkuji vám, paní komisařko. Vaše odpověď se týká mé následující otázky. V mnoha těchto případech hrozby a zastrašování novinářů pocházejí ze samotných státních úřadů. Jak se postaráte o ochranu novinářů v takovýchto případech? kdy nelze spoléhat na státní orgány. Není na čase vytvořit mechanismus rychlé reakce na evropské úrovni v takovýchto případech? Já se omlouvám, já jsem nezachytila útoky z jaké strany? říkám, když jsou novináři ohroženi a vy nemůžete důvěřovat státním orgánům, protože ten nátlak právě pochází od státních orgánů, které jsou předmětem vyšetřování daného novináře. To je velice těžká otázka. A já nebudu předstírat, že Evropská unie je vybavena nějak silnými legislativními nebo exekutivními pravomocemi v tomto případě. A velmi mě znepokojuje, když eh, někteří politici slovně útočí na novináře, protože se jim nelíbí, co ti novináři píšou. Myslím, že eh, novináři jsou tu proto, aby nám politikům znepříjemňovali život a v některých členských státech dochází k otevřeným slovním útokům, které tak nějak posvěcují to násilí, které se objevuje ať už ve virtuálním světě nebo ve skutečném světě. Evropská komise tedy nemá dostatek kompetencí v tomto ohledu, ale jak už jsem říkala, budu zkoumat možnosti efektivnějšího financování na pomoc eh, potřebným, tedy na pomoc ohroženým novinářům prostřednictvím eh, systémových a strukturálních metod. Velice zajímavý je výsledek konference o investigativní žurnalistice v Hamburku, která nedávno proběhla. A ten zní následovně že je potřeba lepší přeshraniční spolupráce eh, mezi evropskými novináři a asociacemi a že je potřeba více solidarity mezi novináři. Takže tohle bohužel Evropská unie nemůže zaručit, ale i tohle by byla správná cesta. Děkuji. Nyní má slovo Rupert Lowe Děkuji vám, pane předsedo. Já neustále slýchám, že nejdůležitější hodnoty Evropské unie jsou v tom, že je to organizace založená na pravidlech. Evropská unie se například zavázala, že bude eh, dodržovat principy eh, charty OSN. Rezoluce OSN říkají zcela jasně, že žádný stát nemůže používat eh, ekonomická, politická ani jiná opatření k tomu, aby nutila jiný stát do podřízeného postavení v rozporu s jeho suverénními plány. To, že že řídící výbor pro Brexit eh, odmítl eh, návrh, na, eh, návrh Borise Johnsona a že trvá na tom, že irský backstop musí zůstat. To nejenom podřizuje britské orgány Evropské unii, to je přímo zdanění bez zastoupení. Není náhodou evropskou hodnotou tohle, anebo mi jistě odpustíte, pokud z toho vyvodím závěr, že evropské hodnoty najednou neexistují, když je potřeba trestat Brity. Je Severní Irsko cenou, kterou musíme zaplatit za to, že odcházíme z klubu? Děkuji, paní komisařko, můžete odpovědět. Děkuji, pane Lowe, za vaše otázky. Já odpovím následujícím způsobem. Hodnoty Evropské unie platí vždy. To je první věc. Evropská unie jedná podle evropského práva, podle primárního a sekundárního práva a komise je strážkyní smlouvy. Takové jsou tedy principy, které používáme při všech vyjednáváních. Jednání o Brexitu jsou nesmírně náročná a teď jsou v obtížné fázi. Já se k tomu nebudu vyjadřovat, ale chtěla bych říci, že eh, hodnoty vždycky platí a nikdy nedošlo k případu. Nevzpomínám si na takový případ, kdyby evropské hodnoty byly zneužity proti některému členskému státu, nebo dokonce, eh, že by se s nimi trestaly členské státy. S tím naprosto nesouhlasím. Děkuji. Děkuji, pane Lowe, opět vy. Děkuji. To je všechno velice zajímavé, ale vy říkáte jenom takové banality. Přece evropské hodnoty se posuzují podle činů a nikoli podle slov. Konec konců smlouvy také říkají, že Evropská unie přispívá k, ke striktnímu dodržování mezinárodního práva. Já to řeknu konkrétněji. Podle mezinárodního práva Evropská unie nebude mít právo eh, lovit ryby v britských vodách, pokud nebude uzavřena dohoda. A ať už vznikne dohoda nebo ne, Evropská unie nemůže diskriminovat členské země VTO. Takže pokud nevznikne dohoda, co bude Evropská unie dělat, chceli dodržovat mezinárodní práva, aby eh, holandští rybáři nekradli ryby v britských vodách a aby francouzští rybáři neblokovali kalé. Tak vaše druhá odpověď, paní komisařko. Děkuji moc krát za otázku. Já předám tuto otázku kolegovi Michelu Barnierovi, který je vyjednavačem a který ví všechny scénáře no deal nebo deal nebo kdo ví jaký deal. Děkuji. Děkuji paní Jončeva na jednu minutu, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, v nedávných, nedávné době oznamovatelné, oznamovatelé trestné činnosti odhalili skandály jako LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers – nebo Cambridge Analytica. A tito whistleblowerové odhalili některé nelegální praktiky týkající se daňových úniků, ochrany údajů, nedostatku eh, bezpečnosti potravin, veřejného zdraví a tak dále v těchto eh, případech. A nedávno přijatá směrnice na ochranu oznamovatelů trestné činnosti jim umožňuje se přímo na tisk za určitých podmínek jaké budou vaše pokyny členských států ohledně implementace této směrnice? Jak zajistíte, aby v průběhu implementace členské státy neuplatňovaly příliš restriktivní postupy, což by pak veřej, zveřejňování činilo, by byl, vlastně činilo zveřejňování nemožným pro whistleblowery. Jak zajistíte e, svobodu projevu pro oznamovatele? Máte slovo, paní nominovaná komisařko. Děkuji, paní Jončevo, za vaši otázku. Já jsem neslyšela tu diskuzi na radě eh, pro spravedlnost, kde bylo po vyjednávání ještě něco přijato, takže si budu muset osvěž, osvěžit znalosti eh, své povědomí o tom, jak se členské státy připravují na eh, plnou, plné provádění této směrnice a i zapracování svých národních řádů ale eh, já eh, vím, že to uplatňuje velmi konkrétní závazky pro členské státy a instituce. Je tu povinnost otevřít ten přímý komunikační kanál, eh, který v případě, že chce whistleblower něco oznámit na pracovišti. Teď to není o těch žurnalistech, ale o lidech, kteří narazí na něco, co je špatně v práci a chtějí to oznámit. Jsou to odvážní lidé a zaslouží si ochranu. Právě proto jsme připravili ten interní, nejprve ten interní kanál v rámci um, institucí a firm a pokud eh, ne, to není uh, funkční nebo spolehlivé, pak by měli použít ten vnější kanál, který musí být připraven státem. A to je závazek každého členského státu vytvořit bezpečný, důvěryhodný kanál pro získání informací od oznamovatelů trestné činnosti a pak teprve jako poslední možnost obrátit se na média. A já myslím, že ten systém radikálně zvýší ochranu těchto odvážných lidí eh, oznamovatelů trestné činnosti, kteří nemohou přivřít oči nad tím, že se děje něco hrozného, nějaké hrozný zločin proti životnímu, životním prostředí nebo daňový únik nebo něco podobného. Bylo mi ctí se setkat s některými oznamovateli v těch velkých případech a já obdivuji jejich eh, chrabrost, jejich odvahu a absolutně si myslím, že si zaslouží lepší ochranu. Jsem přesvědčena, že členské státy odvedou svou eh, práci náležitým způsobem a včas. Máte ještě druhou minutu, paní Jančevo, na doplňující otázku. Různí aktéři, jako žurnalisté, jedinci, politici a další, mohou plnit aktivní eh, úlohu eh, whistleblowerů. Jak zajistíte, aby legislativa chránila všechny aktéry účinným způsobem? Měli jsme podpořovat programy, které, eh, podpoříte programy, které dají finanční pomoc například při tom, když publikují tito lidé své zjištění? Ano, plánuji velmi bedlivě se zabývat tím, jak nastavíme část pro, eh, programu Creative Europe, Tvůrčí Evropa, která je o ochraně nezávislého žurnalismu, a také eh, program o hodnotách a občanství, což je o aktivní společnosti Eh, podpoře hodnot v aktivní společnosti. A to, jak nastavíme ty programy, bude důležitým faktorem účinnosti využití těchto prostředků. Já chci, aby tyto prostředky se použily na to, co potřebujeme. Je-li zapotřebí více ochrany pro novináře a pro ty, kdo jsou ohroženi různými kruhy nebo různými jedinci, kteří je ohrožují i třeba i online, tak musíme o tom o té pomoci, právní pomoci uvažovat inteligentním způsobem. I o možnosti poskytnutí fyzické ochrany. Toho by se dalo dosáhnout prostřednictvím i prostřednictvím evropských prostředků a já se budu angažovat s členskými státy ohledně vytváření možno, vytvoření možnosti určitého spolufinancování, protože to není čistě evropská záležitost, ale měl by to být také silný závazek členských států chránit lépe své žurnalisty. Takže doufám, že to bude fungovat. Děkuji. Děkuji. A nyní dostane slovo Vladimír Bilčik na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní nominovaná komisařko, již jsme zmínili poslední průzkum Eurobarometru, který ukazuje, že skutečně lidé napříč Evropou mají velmi nízkou úroveň spokojenosti s tím, jak bojujeme proti dezinformacím v médiích v Evropě. A všichni sdílíme ten názor, že dezinformace jsou problémem nejen pro naši informační bezpečnost, ale pro samotný demokratický systém. Souhlasila byste s tím, že zkrátka e, nepotřebujeme ten široký crisis management, e, ale potřebujeme specifické konkrétní kroky, které zvýší digitální gramotnost a odolnost e, každodenního charakteru a jaké opatření byste navrhla. Vy jste to, co vy jste navrhla třeba na ochranu žurnalistů v Evropské unii proti například zacíleným vraždám jako Dafne Galicia a Kučakovi, aby se tomu zabránilo. Takže jaké jsou legální a finanční prostředky, které můžeme, můžete, můžeme využít? Děkuji, pane Belčík. Začnu tou druhou otázkou. Nad rámec všeho, co již jsem zmínila, že bychom měli využít prostředky na systémovou podporu a ochranu spolu s členskými státy, tak chci také povzbudit eh, žurnalisty samotné, aby našli pomocnou ruku v případě nějakých vyhrůžek, násilných zpráv, které se objevují v mailboxech. Neměli by váhat a měli by se obrátit na policii, aby se těmi případy zabývala. V situaci, kdy jsou lidé ohroženi do takové míry, tak intenzivně, tak pak je přece eh, klíčová funkce státu zajistit ochranu. My engagement that I will... To bude také součást mého angažma. Hovořit s těmi organizacemi, asociacemi, které pracují s žurnalisty, aby se ty možnosti ochrany lépe používaly. A je závazkem státu to zaručit. Takže já myslím, že pořád ještě je tu určitý prostor, který lze využít. K té první otázce. Ano, skutečně neměli bychom být hysteričtí, pokud jde o dezinformace. Eh, víme, že máme kodex, eh, ten kodex chování s platformami a já jsem žádala, abychom získali ty eh, zprávy, ty, ty reporty z doby před eh, volbami. To dostanu někdy v říjnu, dostanu jakési posouzení ze, ze strany těch platform. Analyzujeme tyto výsledky a příští rok přijdeme s návrhem upgradeovat akční plán k dezinformacím v případě potřeby. Pokud ne, budeme pokračovat v tom, co děláme. Ale představovat si, že pouze uvalíme jakousi povinnost na platformy, aby s tím něco udělali, to je naivní. To eh, magicky nezmění situaci. To, eh, musíme se zaměřit na dlouhodobá opatření, na média, na mediální a digitální gramotnost. Musíme začít už s mladými lidmi a angažovat také seniory, kteří se v mnoha zemích eh, obávají, kteří trpí strachem nebo stresem a proto jsou také často cílem těch dezinformací a to je e, to dlouhodobé opatření, na které se musíme více zaměřit. Děkuji. Já využiju tuto příležitost k jakému, k jakému si československému dialogu v, v předchozím mandátu, kde teď e, končíte, jste prokázala svou integritu Zůstala jste nezávislá ve vztahu k jednotlivým státům, ke kterým jste se stavěla férově. Ale právě tato nezávislost může být ještě důležitější ve vašem budoucím mandátu, pokud bude potvrzen. Protože budete v pozici místo předsedkyně pro evropské hodnoty a transparentnost. A my proto očekáváme, že budete aktivní, když budete v kterém, eh, kterémkoliv státě ohroženy hodnoty, aniž byste si dívala dopr, doleva, doprava, aniž byste hleděla k nějakým politickým osobním preferencím. A teď bych slyšel váš závazek nyní. Eh, kromě toho, jsem si přečetl v písemné odpovědi, že jste připravena na eh, úzkou spolupráci s Evropským parlamentem, kterého považujete za silného spolehlivého partnera. Takže teď by mě zajímalo, jestli byste odmítli názory českého premiéra, který jedn, svého času řekl, že v tomto parlamentu se vedou ty samé nesmyslné rozpravy, jaké známe z českého parlamentu. Máte slovo na minutu, paní Jurová. <laughs> Samozřejmě jsem velmi dobře rozuměla. V mé generaci velmi dobře rozumíme slovenčině. Děkuji za otázky, pane Bilčíku. Eh, dvě odpovědi. Já jsem připravená pokračovat eh, v tom, jak jsem přistupovala k věcem nyní, to znamená nezávisle a nestraně, měřit všem stejným metrem. Já si myslím, že to je naprosto potřeba mm, nejenom v oblasti právního státu a, a hodnot. Takže k tomu se tady veřejně zavazuji, že takto budu konat i nadále. A co se týče eh, jaksi názorů, že parlamenty jsou Eh, místo, kde se eh, mluví zbytečně, abych to parafrázovala možná trošku jemněji, tak s tím samozřejmě nesouhlasím, ať, eh, ať to je o Evropském parlamentu nebo, nebo národních parlamentech. Já si myslím, že parlamenty jsou velmi významnou součástí evropské demokracie a diskuze v parlamentech je naprosto potřeba. Děkuji. Okay, now we move on. Děkuji a nyní přejdeme k další minutě od eh, kolegyně Claire Daly. Děkuji, pane předsedo. A já chci dát do zápisu, že je povinností všech, kteří věří v lidská práva, hájit velkopáteční dohodu, abychom my na obou stranách irské hranice mohli nadále žít životy v míru. Celkově to si myslím, že eh, je velká propast mezi občany Evropy a jejími institucemi a jeden způsob, jak toto řešit, je právě etika. Já jsem nebyla úplně spokojena s vaší reakcí vůči kolegům eh, co do potřeby vytvořit nezávislý etický orgán. My eh, to považujeme za velice důležité. Vy hovoříte o tom, že by to byl poradenský orgán jenom na začátek, že by začal fungovat. To je takové vágní. Vy jste v písemných eh, odpovědích řekla, že etika je morální imperativ. Já se vás chci zeptat, Hodláte se zde veřejně zavázat, že takovýto nezávislý etický orgán zřídíte, protože je klíčový pro transparentnost? Děkuji, paní Jourová. Děkuji, paní Daly, za eh, vaši otázku. Dáváte mi možnost říct, co jsem chtěla říci o tom nezávislém etickém orgánu, protože předtím mi vypršel čas, což byla moje chyba. Řekla jsem, že by to mohla být jedna z možností. Že by to byl poradenský orgán, který by byl zřízen z nějakých nezávislých, důvěryhodných lidí, žádných členů institucí, ale byly by to všechno lidé zvenku, kteří by se zabývali konkrétními případy a to velice rychle, protože i rychlost je důležitá. V určitých případech, když se objeví nějaká aféra, tak je nutné na ní rychle zareagovat ze strany institucí. Hovořila jsem o tom jako o jedné z možností. Druhá možnost by mohla být, že by instituce se shodly na nějakém etickém orgánu, který by měl větší kompetence. Ale upřímně, prošla jsem si některé předchozí případy, kdy se objevily pokusy zřídit takovýto orgán a nikdy instituce nikdy neměly e, nějakou moc velkou chuť, protože měly vlastní etické kodexy, vlastní služební řády, nechtělo se jim vlastně upsat se něčemu, co bylo mimo jejich dosah. Já nechci nic předjímat, je to pro mne nové. Chci se do toho dialogu s institucemi pustit, chci se podívat na minulé návrhy a chci najít ten nejlepší možný model, pro nezávislý etický orgán, který by byl co nejsilnější. Aby byl zkrátka a dobře institucí sám o sobě, aby společně s námi spolu utvářel evropskou politickou kulturu, protože jde o politickou kulturu, že ano? Takže nechci zavírat žádné dveře, jen chci říct, pojďme se na to podívat společně, protože nepůjde pouze o komisi. Půjde o téma, které bude znamenat intenzivní interinstitucionální dialog. Děkuji. Paní Daly, chcete-li následná otázka? Jinými slovy, říkáte to, že ten orgán řídit chcete, ale nevíte, jak bude vypadat. Doufám, že říkáte to. Má druhá otázka je, vaše portfolio je odpovědné za obranu evropské demokracie před vnějšími interferencemi, ale má hájit také nezávislé novináře v přeshraničním kontextu. Víme, že v Evropě máme silné zároky, ale ty lze podkopat pakliže třeba nějaká zahraniční mocnost unese novináře do třetí země, do nějakého vězení. Například v roce 2010 eh, Wikileaks provedli skvělé vyšetřování ohledně amerických zločinů v irácké a afgánské vládě a teď je zakladatel Wikileaksu Julian Assange ve vězení v Británii a hrozí mu předání do USA Eh, podle zákona, který má kriminalizovat novináře přesně tak, jak my to nechceme. Takže já se chci zeptat, co uděláte vy pro to, abyste chránila evropskou demokracii a občanskou společnost před těmito útoky, že budete chránit eh, svobodu novinářů proti, útoky, jako, proti útokům, jako jsme viděli ze strany USA v tomto případě, jak zabráníte vydávání zadržených novinářů v politických případech. Já se obávám, že Eh, toto vydávání je v kompetenci členských států a eh, já se nemohu angažovat v konkrétních případech. Takové jsou mé hranice, Tady teď hovořím o případu pana Assange, tam čekáme na rozhodnutí britských soudů. Komise má v této věci jasně definovaný úkol, že si musí uvědomovat limity vlastních kompetencí. Co se týká ochrany proti těm útokům v podobě, v podobě trestních oznámení, my budeme sledovat konkrétní případy, budeme situaci monitorovat. Může se stát, že budeme analyzovat i případy, kdy novináři čelí nějakým velice nepříjemným procesům i mimo Evropu, ale nejprve si tu situaci musím zmapovat. Znám ten malcký případ, ale máme toho před sebou v této oblasti ještě hodně. Děkuji, teď má slovo kolegyně Silvia Spurek na minutu. Děkuji. Paní kandidátko na místo předsedkyní komise, Smlouvy EU zajišťují dialog mezi komisí a občanskou společností. Vy máte na starosti vést dialog s jednotlivými vyznáními a filozofický a nekonfesionální dialog, jak se říká ve vašem pověřovacím popise. Ale v tom dopise se zvýraznila tučně pouze ta část o církvích. Takže je to nějaké protežování církví v porovnání s nekonfesními a filozofickými organizacemi? A druhá otázka. Budete rovněž zodpovědná za Evropskou občanskou iniciativu. Zatím komise připustila některé iniciativy, ačkoliv byly proti hodnotám EU, právům žen, právům LGBTI. Jaká konkrétní opatření podniknete, abyste zajistila, že občanské iniciativy tohoto typu budou do budoucna zamítány? Děkuji. Paní Jourová? Děkuji, paní Spurek. Já mám za úkol vést dialog s církvemi, filozofickými a nekonfesionálními skupinami. Není tam nikdo privilegovaný, není to žádné protežování. Bude to pro mě nová kompetence částečně. protože mám z posledního mandátu dvě důležité zkušenosti. Bylo to v roce 2016, tuším, kdy proběhlo kolokvium o základních právech a k němu jsme přizvali zástupce všech církví, přičemž ten dialog, ta debata byla velice zajímavá, povzbuzující, protože oni ukázali, že jsou spolu schopni diskutovat, že jsou schopni dohodnout se, na nějaké cestě vpřed, co se týká těch hodnotových témat. A to bylo velice důležité. A za druhé, když jsem prováděla propagaci istambulské umluvy v členských státech, já jsem pracovala na přistoupení Evropské unie k istambulské umluvě a chtěla jsem tu umluvu prezentovat i v členských státech, tak jsem tehdy byla konfrontována s velice silnou opozicí ze strany ortodoxních církví, katolických církví, zejména na východě Evropy. A opět, ta debata nebyla snadná, ale byla pro mne užitečná, protože jsem si mohla vyslechnout námitky, mohla jsem začít chápat, proč mm, vzniká takový strach. Důležité je argumentovat, důležité je vést dialog. Proto jsem velice ráda, že ve smlouvě dialog s církvemi a filozofickými a nekonfesními skupinami je zakotven. Já se toho ráda zhostím, ono se to předpokládá dvakrát ročně takovýto dialog. Já stále uvažuji o té konkrétní metodě, jak to bude probíhat, ale každopádně se toho ráda zúčastním. Co se týká kroků na úrovni EU, já se obávám, že toto nejsou, že toto není v působnosti EU. Eh, e my jsme některé ty iniciativy již zamítli, ale budu se na to muset ještě zaměřit. Vzpomínám si, že Evropský parlament debatoval o otázce té potratové legislativy v Polsku. Já jsem u toho byla a musím říct, že na tom aktivně pracovat nemohu, protože EU zde není kompetentní. Děkuji. Paní Spurek má ještě minutu, chceli? No, já jsem se ptala na in- iniciativy občanů. Takže to prosím trošku ještě rozveďte. V písemných odpovědích Evropskému parlamentu jste zmínila, že pracujete proti rasismu, xenofobii, antisemitismu, což je pro mne jako pro bývalou zástupkyni komisaře pro lidská práva v Polsku velice důležité. Chci se vás zeptat, jak chcete zabránit tomu, aby antidemokratické, xenofobní eh, síly prosazovaly nebo propagovaly svou agendu, což podkopává hodnoty, které jsou zakotvené v článku 2 eh, smlouvy o EU. Paní Jourová, máte minutu na odpověď. Děkuji vám mnohokrát. Tak, nejdřív na vysvětlení. Kdykoliv obdržíme eh, Evropskou občanskou iniciativu a nespadá do působnosti EU, vůbec ji neřešíme. To je spíš eh, právní tedy aspekt než politický. Co děláme proti rasismu, xenofobii? Toho je strašná spousta. Máme rámcové rozhodnutí eh, o boji proti rasismu a xenofobii, jak už jsem řekla, na toto se intenzivně zaměřujeme v rámci monitorování toho, jak členské státy tuto směrnici nebo tento, toto rámcové rozhodnutí implementují do svých právních řádů. Máme celou řadu projektů na podporu občanské společnosti, kde pracujeme s menšinami a pro menšiny. Máme celou řadu velice důležitých programů financovaných z Evropského sociálního fondu, kde pomáháme lidem v sociální nouzi, což také pomáhá menšinám. Provádíme kampaň, já jsem tu kampaň vlastně sama zahajovala, je to kampaň na ochranu a podporu práv osob LGBTI, což byla podle mě velice užitečná kampaň a ještě spousta dalších věcí. V tom budeme samozřejmě pokračovat. Děkuji vám. Slovo má kolegyně Gwendolyn Delbo Cornfield na minutu. Děkuji. Paní Jorová, váš Eh, vaše portfolio bude naprosto klíčové, určující, protože jsme v období, kdy evropská demokracie je někdy ohrožena. A všechno spolu souvisí. Svoboda vyjadřování, nezávislý tisk, financování politických straní, kampaní, aby bylo jasné a transparentní. A už hodně jsme hovořili v průběhu tohoto slyšení o riziku dezinformací a riziku volebního měšování do, do voleb. Ale jak můžeme striktněji eh, zarámcovat tuto situaci, protože jsou silné volební zájmy například některých nadnárodních společností a zároveň přitom zachovat svobodu projevu. Myslíte si, že platformy by měly sami kontrolovat svůj obsah nebo provozovat cenzuru, nebo mít algoritmy, které automaticky budou blokovat obsah, a nebo naopak zajistíte, aby na sociálních sítích nemohly být účty zavírány, eh, kromě případu nelegální aktivity a soudního zásahu. Dvě minuty na odpověď, prosím. Thank you very much, madam. Děkuji vám moc krát, paní Delbo Scorfield. Děkuji za tuto otázku. Tak velice stručně. My chceme, aby ty platformy spolupracovaly na odstraňování ilegálního obsahu, obsahu, který je zákonem zakázaný. To mám na mysli dětskou pornografii, terorismus, nenávistné projevy, které splňují parametry eh, dané trestním zákoníkem v každém státě. A my na ty platformy spoléháme. A pokud jde o nenávistné projevy, tak to je ta nejcitlivější problematika, protože někteří mohou oprávněně říkat, že je to v rozporu se svobodou projevu. Chceme, aby platformy hodnotily případy nenávistných projevů a v případě pochybnosti, zda jde o nenávistný projev zakázaný zákonem, a musí ten obsah nechat. V Německu je nyní zákon, podle kterého v případě pochyby musí e, mazat. Já nekritizuju Německo za to, že má tento zákon, jenom bych vám chtěla ukázat ten rozdíl mezi dobrovolnými kroky a kroky na základě zákona. My e, budeme zkoumat, jak to funguje. Velice brzy bude navržen e, akt digitálních služeb pod záštitou paní Vestager a rozhodně se budeme zabývat tím, jak fungují algoritmy. Budeme chtít, aby se zlepšila transparentnost, protože chceme mít možnost pochopit podobu toho algoritmu. To, jak funguje a proč funguje, jak funguje. Protože možná může dojít k porušení základních práv a výsledek může být velice škodlivý. Tohle jsou tedy věci, kterými se budeme zabývat. A věřím, že Evropa dosáhne dobrých výsledků, protože jestli můžu říct ještě jednu větu, tak myslím si, že v digitální sféře má Evropa dobrý instinkt na škodlivý obsah. Když to porovnám se Spojenými státy, tak si myslím, že jsme na tom mnohem lépe, pokud jde o ochranu osobních údajů i o boj s nelegálním obsahem. Paní Delbo Scorfield, ještě jednu minutu máte. Děkuji za vaši první odpověď. Určitě se k tomu ještě vrátíme později z hlediska nějakých upřesnění, a to se vrátí. Ale další věc se týká jiného tématu, a to Maďarska. Už od začátku tohoto slyšení jsme zmiňovali situaci v některých státech, jako je Maďarsko mě ctí je také velkou odpovědností být zpravodajkou pro parlament a finské předsednictví ukázalo velké odhodlání eh, v tomto ohledu. A vy jste odpověděla kolegyně Donat a Renke, že máte za to, že není eh, eh, normální, když není parlament dostatečně zapojen. Hovořila jste o článku 7. Ale ne, nehovořila jste úplně přesně. Já vám položím přesnou eh, otázku, kterou táži i jiným. Byla byste ve prospěch slyšení parlamentu eh, rady k tomuto tématu a eh, v rámci tohoto článku 7. To, že parlament je trošku stranou, se zdá, že jako by se minimalizovala jeho role měl by existovat nějaký mechanismus na ochranu eh, stát, eh, právního státu. Eh, dáte parlamentu tu funkci, kterou si zaslouží jakožto volený orgán občanů. Děkuji. Já zapakuju, co jsem říkala předtím. Myslím si, že pokud jde o Maďarsko, byl to Evropský parlament, kdo aktivoval článek 7. Takže plné zapojení a účast Evropského parlamentu je zapotřebí, je logická a myslím si, že je naprosto vhodná. Pokud jde o e, každoroční přeskum právního státu, tak to je částečně výsledek kroků Evropského parlamentu. A my jsme pracovali na doporučení ohledně celkového hodnocení a nějakého nástroje a pokusíme se najít způsob, jak co nejvíce zapojit parlament do tvorby tohoto hodnocení a do procedury této výroční zprávy, jakožto metody. Protože nechceme, aby to probíhalo za zavřenými dveřmi. Tohle je samozřejmě zcela běžná práce Evropského parlamentu a také členských států. Takže tak zní můj závazek usilovat o co nejintenzivnější spolupráci. Děkuji a nyní eh, paní Catherine Bearder, prosím, na jednu minutu. Děkuji. A děkuji také za vaše odpovědi, už jsme skoro u konce. Hovořila jste o svých plánech na transparentní legislativní cyklus, ale mě by zajímalo, jak rychle chcete eh, otevírat eh, dohled nad trialogy, protože eh, kladete velký důraz na transparentnosti a my také při vývoji legislativy. Vy máte na starost také lepší zákonodárství v Evropské unii jako součást vašeho portfolia, ale ať už jsou zákony sebelepší, lepší, pokud se nedodržují, tak eh, fungují málo a ztrácejí důvěryhodnost v očích občanů. Jestliže jsou zákony eh, ignorovány nebo porušovány, nebo se udílí směšné pokuty, tak občané jsou rozhorčení a podkopává to všechny hodnoty, které jsou vám i nám drahé. Dobré zákony bez transparentnosti, Eh, dobré zákony s transparentností jdou ruku v ruce s dobrým vymáháním. Co chcete udělat pro to, aby vymáhání evropského práva bylo transparentnější a efektivnější? A zvážila byste eh, zveřejňování dosaženého pokroku ve výroční zprávě o vymáhání? Děkuji, paní Jourová. Děkuji, paní Bírder, za vaše otázky. Tak nejprve k transparentnosti. Já bych eh, chtěla přijít, nebo chtěla bych se vrátit k původnímu návrhu eh, parlamentu a rady eh, ještě v letošním roce. Je potřeba začít co nejdříve. Mimochodem to je jedním z mých klíčových úkolů, takže bych se do toho měla pustit okamžitě. A nějaké ča- dílčí výsledky patrně přijdou, dejme tomu, za půl roku. A není, nějaký, není žádný důvod s nimi čekat. Tohle je probíhající proces a hovořit o transparentnosti legislativního postupu, tak tu potřebujeme hned. Ta se musí zlepšit okamžitě. Takže já budu jednat rychle. Pokud jde o lepší zákonodárství, tak jak víte, komise hodlá ctít princip one in, one out. Ta implementace je tady naprosto zásadní. Pouze bych chtěla říct, že musíme mít odvahu a zkoumat eh, legislativu, zkoumat, které evropské směrnice neplní svůj původní účel a nebát se je měnit. O to jsem se snažila v politice spotřebitelů. Zbavovat se starých záležitostí z 80. let, které uvalují obrovské zátěže na malé a střední podniky a tak dále. A v tom budeme muset ještě pokračovat. A pokud jde o zveřejňování zpráv o implementaci, tak já si myslím, že to je zcela možné řešení. Paní Birder, druhá minuta. Děkuji a děkuji za vaše odpovědi, ale pokud jde o vymáhání, tak zatím nemáme příliš dobré statistiky. Můžu eh, ujmenovat Volkswagen, eh, tažné ptáky, znečišťování vodních toků eh, a další. Tady Prohráváme všichni. A občané se na to dívají. My děláme legislativu a členské státy si dělají, co chtějí. Jsou to samozřejmě vlády členských států, které si musí uvědomit, že se obracíme na komisi, včetně vás, budete-li potvrzena, a že je potřeba se jim postavit, pokud jsou zákony porušovány, ať už jsou ty zákony jakékoliv. Můžete stvrdit svůj závazek k tomuto vymáhání zákonu a spolupráci s členskými státy? Ano, mohu a souhlasím s tím, že je potřeba, abychom co nejtransparentněji jednali i v tomto ohledu. Já jsem zatím byla v dosavadním portfoliu. Nikdy jsem neváhala jmenovat konkrétní eh, vyniky, nezvýšilo to mou popularitu v členských státech, ale bylo to potřeba. Takže myslím si, že taková bude i praxe nové komise a já budu tím aktérem, který bude razit co největší transparentnost při implementaci. Děkuji moc krát. A nyní jako poslední z 25 otázek pan kolega Loran Vince. Prosím, máte slovo na jednu minutu. Děkuji. To je těžké říct ještě něco nového, když mluvím jako poslední, ale eh, paní nominovaná komisařko, máte eh, zlepšovat eh, European Citizens Initiative. Ten nástroj funguje, ale vlastně není zatím účinný pouze v šesti případech se podařilo schromáždit eh, ty eh, podpisy a má se to, tato iniciativa občanská se má zjednodušit, ale zkušenosti ukazují, že eh, hlavní výzvy nejsou procesního charakteru nebo ten právní požadavek, ale spíš váhavost komise učinit z těchto iniciativ legislativu zatím žádná z nich se nepromítla do nového právního aktu. Takže občané dostali jakýsi nástroj v Lisabonské smlouvě a ten e, nebyl plně implementován komisí ani. Takže co uděláte, aby občanská iniciativa byla více než jenom nějakým symbolickým krokem k participativní demokracii? Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane Vinče, za vaši otázku. Jsem rád, že se na to ptáte, protože když jsem ve svém pověřovacím dopise viděla, že um, budu zodpovídat za občanskou iniciativu, tak jsem si hned začala říkat, jak tuto zatím, tento zatím formální postup transformovat něco, um, praktičtějšího, slibnějšího, něco, co by více slibovalo jakousi dvousměrnou, kom, obousměrnou komunikaci. A máte pravdu, ne příliš mnoho jich bylo um, registrováno, ne příliš mnoho mělo nějaké následné kroky. Já si myslím, že to nebyla váhavost komise ty návrhy převzít, ale spíš bych řekla, že ten postup byl poněkud pomalý a takový legalistický, včetně komunikace s těmi organizátory. Já bych to ráda změnila. Chtěla bych využít tu, jak si tu verzi, která vstoupí v platnost eh, v lednu, um, urychlit komunikaci, urychlit ten elektronický systém pro komunikaci s organizátory iniciativ a zvážíme nějaké linky, nějaké helpliny a další eh, nástroje, pro, aby ty lidé věděli, jak mají splnit ty právní eh, požadavky a formality. Takže se vynasnažím to změnit ještě poslední doplňkový dotaz na minutu. Děkuji vám za vaši odpověď. Paní komisařko, abych navázal na jednu předchozí odpověď. V některých členských státech Evropské unie platí zákony na ochranu národnostních jazykových menšin, ale ne vždy jsou implementovány nebo jenom částečně. Máte za to, že ten mechanismus pro právní stát a to monitorování bude také eh, za, sledovat uplatňování stávající legislativy v oblasti minoritních práv. To hodnocení a možné, možná opatření vnímám spíš na poli agendy základních práv. Tady jsem řekla, že aktualizujeme tu strategii pro implementaci listiny a kromě toho to také znamená, že se budeme zabývat tím, jak budeme prosazovat základní práva v evropské legislativě a také to, jak je evropská legislativa implementována na úrovni členských států. Takže je to spíš prostřednictvím toho, toho proudu eh, základních práv a, a skrz to budeme samozřejmě sledovat i minoritní práva, včetně jazykových. Takže to bylo pořádné kolo, 25 otázek, eh, všechno, všechny byly položeny a zodpovězeny. Jak jsme slyšeli, toto slyšení se chýlí ke své závěrečné fázi. Jejíž součástí je tak jako u každého férového soudu, eh, slovo pro vás, pro nominovanou komisařku Jourovou, takže prosím, abyste pronesla závěrečný projev, než to uzavřu se svým spolupředsedou Antonio Tajanem, eh, kdy sdělíme ještě další informace. A prosím, máte slovo. Vážení pánové předsedové, vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji vám mnohokrát za tuto rozpravu. Už teď mohu říci, eh, že to slyšení potvrdilo dvě věci. Za prvé, že všechny výbory, které jsou zde dnes zastoupeny, se mohou spolehnout na poslance, kteří s odhodláním a velkými znalostmi budou celých příštích pět let tvrdě pracovat na těch tématech, o kterých jsme tady hovořili, což je skvělá zpráva i pro mne, protože v tomto parlamentu budu mít silného spojence. A za druhé, Ursula von der Leyen, nominovaná předsedkyně komise, mou práci popsala perfektně. Ta práce bude nová, před pěti lety neexistovala, ani předtím neexistovala a navazuje na výzvy, kterým čelíme. Jsou to nové hrozby naší, pro naši demokracii. Jsou to staré hrozby, které jsou novými prostředky a technologiemi zesilovány. Vidíme, jak se spochybňují samotné základy naší unie, právní stát a základní práva. Vidíme, že je potřeba změnit rozhodovací proces tak, abychom mohli být i transparentnější a srozumitelnější pro naše občany. Naším úkolem bude co nejlépe se vybavit před volbami v roce 2024. V sázce je hodně a pokud eh, se odvážíme, měli bychom se do toho pustit. Dějiny nejsou ukončeny, na rozdíl od toho, co říkal Fukuyama. Eh, pokud cokoliv, tak se dějiny zrychlují. Má role, pakliže vámi budu potvrzena, bude koordinovat práci komise v těchto, v těchto aspektech. Má role bude pod lupou sledovat všechno, co příští komise udělá pro to, aby zajistila, že naše základní hodnoty a práva budou potvrzena. Základní nástroje eh, musí být zachovány ve všech sférách naší práce. Musíme zajistit, že naše demokracie bude silnější a odolnější vůči moderním hrozbám. Hodlám úzce spolupracovat s kolegy, zejména s komisařem pro spravedlnost a budu své horizontální úkoly používat k tomu, abych bořila zdi a združovala důležitá témata pod jednou, pod jednou střechou. Byla byly mi svěřeny určité nové nástroje, například výroční mechanismus pro právní stát a nebo akční plán pro demokracii v Evropské unii. Svou roli vnímám jako roli propagátorky zájmu našich občanů. Chci, aby jejich hlasy jednotlivců a kolektivně byly slyšet, aby nebyly ignorovány. Chci, aby jejich práva byla respektována, ne pošlapávána. Chci bojovat o důvěru evropských občanů tím, že změníme způsob, jak vybíráme v Evropě lídry a tím, že stanovíme vysoké etické a transparenční standardy ve všech institucích. Vážení poslanci, vážené poslankyně, jedna věc je mi jasná. Tento úkol nezvládnu odvést sama. Všechny kroky si budou žádat odhodlání, kreativitu a eh, podporu napříč eh, politickými frakcemi. Pakliže budu potvrzena, chci s vámi se všemi spolupracovat co nejúžeji v příštích pěti letech a doufám, že se mohu spolehlo, spolehnout na vaši podporu, na váš dohled a na vaše nové nápady. Děkuji vám za pozornost. I my vám děkujeme, vážená paní Jourová. Chtěli bychom poděkovat všem europoslancům a europoslankyním, kteří se zúčastnili této diskuse. Díky, že jste se na tuto debatu připravili. Díky za položené dotazy. A teď už jsme na samotném konci. Je čas na závěrečná prohlášení. Rád bych řekl, že eh, jsme dobře viděli, že název vašeho portfolia pro nás, pro všechny, představuje velkou výzvu hodnoty a transparentnost. To je obojí klasickým aspektem evropského procesu, ale právě proto jsou tyto oblasti vystaveny novým výzvám, novým hrozbám. A to si žádá nové protikroky. Digitální doba, což je také velice důležitý místo předsednický post nové komisy, znamená nové výzvy pro náš život, nové výzvy pro naše chápání demokracie, politické participace a občanství. Co se týká svobody vyjadřování, to je stoprocentně snad to nejzákladnější právo všech evropských občanů. A to je v digitální éře posilováno, ale zároveň je vystavováno novým hrozbám. Kvůli šíření dezinformací, manipulace prostřednictvím sociálních médií, což může vést k distorcím v demokratických procesech a v řádných právních procesech a vlastně to může vést k narušení konzistentnosti právního státu jako takového. Takže vaše portfolio bude rozhodně velice, velice náročné, protože budete koordinovat svou činnost s ostatními komisaři. Ukázala jste, ukázala jste, že vám to téma je drahé. My vás už dobře známe, mnoho z nás, kteří jsme byli do Evropského parlamentu zvoleni i v posledních volbách, nás, vás poznalo za posledních pět let, viděli jsme vás při práci a rozhodně budeme pečlivě hlídat další cestu vpřed, protože je více než zřejmé, že tato nová struktura komise má znamenat nejenom výzvu pro Evropský parlament, ale i pro samotnou komisi co do vzájemných vztahů, co do vzájemné koordinace. Máme jednotlivé místo předsedy komise, kteří se zabývají oblastmi, které se vzájemně překrývají, mají koordinovat eh, portfolia jiných komisařů, takže eh, jedině tak bude celá věc fungovat. A my vám děkujeme za vynaloženou snahu, děkujeme vám za eh, váš výkon v posledních dvou a půl hodinách. A já už bych teď rád předal slovo panu spolupředsedovi, panu Tajánimu z výboru AFKO, aby uzavřel dnešní schůzi. Děkuji vám, pane Lopeci Aguilare. V první řadě bych chtěl poděkovat všem europoslancům a europoslankyním z výboru AFKO, Libe a Jury. Děkuji také tlumočníkům. Jen díky vám můžeme mluvit svými rodnými jazyky. Je to důležité také pro ochranu naší demokracie. Jak říkal pan López Aguilar, musíme posílit svobodu tisku. Připomněli jsme si Dafne Caruana Galiciu, ale musíme připomenout také všechny ostatní zavražděné novináře. Například eh, si musíme připomenout vraždu dvou novinářů ve Štrasburku, ke které došlo před rokem musíme hájit svobodu eh, tisku, nejenom, to říkám ne proto, že jsem sám novinář, ale proto, že svoboda tisku je zásadní pro naši transparentnost, pro naši svobodu. Proto potřebujeme nejen formální závazek v této oblasti, potřebujeme i čistě praktické kroky zde v parlamentu a zde pro nás budete klíčovou partnerkou. A na závěr bych rád řekl, že schůze koordinátorů výborů AFKO a LIBE proběhne v 18.30 po eh, krátké tiskové konferenci, takže v 18.30, v půl sedmé večer samozřejmě, ano. Tomorrow morning eh, we will say, we will say, no, no, no. 3.30 p.m. PM, no, no, of course. No, no. Not AM. Uh, Prosím vás, v půl sedmé teď večer, ano? Ne v půl sedmé ráno. Thank you very much. The debate is... Takže děkuji všem, končím schůzi. Okay. Stop.